Colleghi, buon pomeriggio. Cominciamo subito anche perché abbiamo... Kolegové, dobré odpoledne. E, začneme hnedka, protože máme toho na programu hodně a jménem výboru e, kterým bych ráda nejdříve přivítala paní komisařku Cezary Malström, která je komisařkou pro interní záležitosti a to se vlastně překrývá s prací našeho výboru. Vy víte, že paní komisařka ve svém širokém portfoliu má také otázky jako bezpečnost, organizovaný zločin a mafie. To jsou pro nás velice zajímavá témata a ona eh, také se zabývá otázkou eh, spolupráce mezi eh, národními úřady a bezpečnostními úřady na různých úrovních a tak dále. Také samozřejmě do toho patří harmonizace mezinárodních eh, a národ, pardon, národních eh, zákonů a legislativ, zejména pokud se týče organizovaného a vážného zločinu. To všechno spadá do jejího portfolia. Komisařka Malstremová eh, se zvláště zabývá tématy, které jsou také naším portfoliem. A já už jsem řekla, že kdyby paní komisařka nebyla vždy tak ochotná a prozíravá a připravená zasáhnout a také otevřená, pak by vůbec nebylo možné, abychom se dnes o těchto tématech vůbec bavili a možná bychom ani neměli tento výbor. No a než dám slovo paní komisařce, navrhla bych následující postup. Nejdříve tedy dostane paní komisařka slovo k úvodní prezentaci a e, poté bude první kolo, e, kde tedy promluví zástupci frakcí a poté dostanou slovo jednotliví poslanci. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající, milá Sonio, dámy a pánové, přeji vám dobré odpoledne. Děkuji vám za dnešní pozvání na prakticky zahájení práce tohoto speciálního výboru je projevem vašeho pevného odhodlání bojovat proti organizovanému eh, zločinu, což eh, sdílím. Já samozřejmě eh, vám ráda budu naslouchat, ale možná, že bych řekl nejdříve, jak toto téma v současné době je projednáváno v komisi, no a z toho potom se bude Eh, odvíjet to, jakým způsobem budeme spolupracovat v příštích měsících a jak eh, to uspořádat co nejúčinnějším způsobem. Iniciativa tohoto parlamentu z loňského října eh, jasně zdůrazňuje, že organizovaný zločin je velkou hrozbou našim hodnotám, je hrozbou Eh, nejenom hodnotám, ale také hospodářství, eh, jednotlivce, eh, podkopává schopnost eh, státu poskytovat služby občanům a samozřejmě také podkopává důvěru občanů eh, vůči ekonomiku, což je v této době zvlášť důležitá věc. Je samozřejmě velice těžké kvantifikovat eh, náklady organizovaného zločinu. Především do toho vstupuje obrovské lidské utrpení, ale samozřejmě má to i ekonomické dopady. S naším druhým ačním plánem o eh, zločinu a statistice my tedy doufáme, že eh, se nám podaří zdokonalovat naše statistiky, zpřesňovat je, ale samozřejmě stojí to strašnou spoustu peněz na úrovni EU, na úrovni národní i místní. Uvedu několik příkladů třeba praní špinavých peněz podle Mezinárodního měnového fondu, to je nějakých 800 až 1600 miliard amerických dolarů ročně. To jsou obrovská čísla. To je de facto v rozpětí HDP eh, Polska, ta spodní hranice a HDP Itálie. Eh, dále ztráty, které jsou dány eh, ztrátami z drog. Očekáváme, že zhruba, no, předpokládáme zhruba 1,5 milionu občanů v Evropské unii je závislých na drogách. Odhaduje se, že 100 200 miliard eur se ztrácí v korupci, což je ekvivalent 1% HDP, respektive našeho ročního rozpočtu. Skupiny organizovaného zločinu, organizovaného zločinu fungují ve větší míře uvnitř EU i napříč hranicemi a ovlivňují jednotlivé odvětví e, ekonomie. Žádná členská země sama se s tím nedokáže vypořádat. Proto máme důležitý úkol posílit naše společné politiky, zdokonalovat legislativu a zavádět praktická opatření, která napomohou spolupráci a ostraze hranic pouze interní politiky nestačí. Žijeme v ekonomice otevřeného trhu a eh, nestabilita ekonomická, to má samozřejmě vliv přeshraniční, čili tady bude třeba k tomu přistupovat integrovanějším způsobem. Bezpečnost, strategická partnerství, politický dialog se, se sousedy a regionálními združeními narůstá na významu. Naš, náš přístup je strategická politika, společné praktiky a jasné rozdělení zodpovědnosti, jak máme stanoveno ve stokholském programu a dále rozpracováno v bezpečnostní strategii komise z listopadu 2010. Jak víte, komise na tom dále pracuje a předkládáme výroční zprávy. Také členské země mají společné priority, to jsou ty eh, takzvaná eh, politika, eh, tedy cyklus harmonizované politiky EU proti organizovanému zločinu a to také pomáhá evropským agenturám. Máme tady celkem čtyři části. Za prvé, všichni se soustředujeme na určité vážné druhy zločinu, <clears throat> který narůstá a je čím dál lukrativnější. Eh, je to pašování lidí a eh, kyberzločin. Eh, obchodování s lidmi to je velice závažný zločin a není hodný naší společnosti. Je třeba energické odesvy směrnice, která byla příš, v minulém roce schválena, hovoří o sankcích, pomoci, ochraně Eh, ochraně obětí a eh, také ochraně proti tomu, aby nebyly oběti eh, trestány za drobné zločiny, do kterého jsou nuceny. To všechno je součástí naší dlouhodobé strategie a poněvadž potřebujeme mít jasno, co chceme dělat v příštích letech a to bude také jakýmsi vodítkem pro koordinátora proti obchodování s lidmi a já vím, že tady s, tímto, s touto koordinátkou jste se už někteří setkali. Eh, kyberzločin, eh, ochrana proti němu, to je další oblast, kde chceme posílit naši činnost. Eh, rodiny, instituce, privátní sektor, agentury. V loňském roce jsme přijali směrnici proti sexuálnímu zneužívání dětí a my se zaměřujeme na informační systémy, také o tom debatuje výbor Libe a je, jde také o tom, jakým eh, způsobem se více bránit útokům na bankovní IT systémy. Ale snad nejdůležitější je eh, to, že u Europolu se nyní vytváří eh, úsek proti kyberzločinu který bude zatím tedy analyzovat a sledovat situaci. No a samozřejmě mm, úspěch bude záviset na kooperaci českých zemí a na zdrojích. Za druhé jsme podnikli řadu kroků proti eh, penězům ziskovosti organizovaného zločinu. Eh, vy ve vlastní zprávě parlamentu, a to je důležitá věc pro paní předsedající, eh, vy jste tam vlastně eh, už řekli, že pokud chceme oslabit kriminální sítě, musíme jít po jejich penězích. Proto jsme před pár měsíci navrhli směrnici, která umožní snáze konfiskovat nebo zmražovat majetky. Eh, tady zločinců samozřejmě. <clears throat> A samozřejmě budeme také mít jasnější, přísnější pravidla o konfiskaci eh, i tam, kde dochází k převodu od podezřelých lidí k třetím stranám a také konfiskace tam, kde není možné trestní stíhání eh, z důvodu nepřítomnosti, úmrtí nebo zdravotních také to bude vyžadovat, a to je velice důležité z hlediska praktického, aby členské země potom nějakým způsobem řídily zmrazené prostředky a měly příslušné úřady, které se tím budou zabývat. A, a samozřejmě tady spoleháme na vaši pomoc, poněvadž to je velice důležitá věc eh, také pro váš výbor. My jsme také, jak víte, předložili protikorupční balíček s novým mechanismem, eh, kde se budou pracovat zprávy a posuzovat eh, úsilí členských zemí eh, proti korupci a organizovanému zločinu. Komise zdůraznila, že tento balíček se má zaměřit na stávající, zmapování stávajících protikorupčních pravidel, eh, což je velice nevyvážené v jednotlivých členských zemích. A my budeme se snažit pozvat členské země k tomu, aby odhodlaněji pra, eh, pracovali na těchto věcech, které bojovali proti těmto věcem. Eh, my v příštím roce vypracujeme první zprávu a poté v dvouletém cyklu budou další zprávy záležitosti týkající se korupce jsou velice citlivé a eh, abychom tedy eh, měli skutečně řádnou analýzu, pravdivou analýzu, tak tady to potřebuje opravdu silné politické, politického poporu. Samozřejmě máte také kontakty v národních parlamentech a to je důležité. My spolu s členskými zeměmi Pracujeme také o, na updateu globálního statutu eh, proti eh, praní špinavých peněz v rámci OECD. Máme tady novou verzi této tax force a máme tady eh, skutečně daleko zpřísněnější pravidla pátrání po těchto penězích. Pokud se týče eh, nových akcí a nových doporučení, tak v tomto kolega Michel Barnier eh, připravuje reformu třetí směrnice proti eh, praní špinavých peněz a my současně s tím také posuzujeme to, zda je nebo není třeba zavést novou směrnici proti praní špinavých peněz a také nás bude zajímat samozřejmě velice vaš, vaše názory. Za třetí je třeba <clears throat> usnadnit přístup výměně informací v rámci EU a také mimo EU. To je důležité pro stíhání, pro boj a pro demontáž kriminálních sítí. Pokud se týče eh, přístupu k datům, tak je třeba mít eh, data o pohybu těchto lidí, kteří tedy eh, se pohybují mezinárodně. E, v roce 2011 e, my jsme tady e, měli předpis PPNR, to znamená o cestujících a to je důležité pro pašování drog, lidí, terorismus a tak dále. Pokud se týče výměny informací, je třeba plně využít potenciál Europolu. Ještě v tomto roce navrhneme nový právní základ pro Europol, tak aby byla efektivnější tato agentura, zejména v přeshraničních případech. A samozřejmě chceme přitom nadále chránit v plném rozsahu individuální základní práva. Dále také policejní složky eh, potřebují dostatek peněz na to, aby mohli bojovat proti organizovanému zločinu. My ještě v tomto roce eh, budeme mít eh, způsob školení těchto složek v boji proti organizovanému zločinu a na podporu toho také CEPOL, tedy Evropská policejní akademie, dostane nový právní základ. Důležité je tedy, abychom měli takto posílenou evropskou politiku. Pokud se týče prostředků, eh, tak eh, pokračuje jednání o víceletém eh, finančním rámci a v rámci vnitřní bezpečnosti si přejeme mít jeden centralizovaný fond na tyto otázky organizovaného zločinu se zjednodušenými pravidly řízení to by nám samozřejmě pomohlo eh, implementovat určitá, eh, určité úkoly. A samozřejmě důležitý je, důležitá je vaše podpora. Já myslím, že to mohl být takový docela užitečný úvod do problematiky, o tom, jak jsme na tom nyní. Těšíme se na vaše připomínky, na vaše otázky a samozřejmě myšlenky, jak můžeme dále pod, eh, posílit vlastní spolupráci. Děkuji vám, paní předsedající. Grazie lei. Děkujeme, paní komisařko. Ano, já si myslím, že opět jste přišla s velice jasným signálem, jasnými informacemi, důležitost implementace veškerých možných složek spolupráce, nejenom agentura, ale všechny orgány, které bojují proti organizovanému zločinu. Výborně jste se zmínila o posílení role Europolu, to je nesmírně důležité a zároveň možnost lepšího přístupu k jednotlivým důležitým informacím, výměna těchto informací a tak dále. Zároveň jste zdůraznila, jak zásadní je dopad trestné činnosti na evropskou ekonomiku, protože to je podle mého názoru určitý barometr celé situace. A nyní bych poprosila koordinátory. Začneme s paní Matěje. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, milá paní komisařko, za IPP e bych vám ráda poděkovala za to, že jste se zúčastnila této naší schůzky. Je to opravdu velice jasný signál, který nás podpoří v naší práci. Je to vlastně naše druhá schůzka, proto vám opravdu děkujeme a nesmírně si vážíme toho, že jste mezi nás přišla a že opravdu chcete, aby došlo ke spolupráci mezi Evropskou komisí a naším výborem <clears throat> Krim. A my samozřejmě jsme vědomi toho, že vám na tom záleží, nám rovněž děkujeme za tuto vaši zaangažovanost. Ano, hovoříte o tom, že by mohlo dojít ke konfiskaci majetku pocházejícího se zločinu. To je úžasná zpráva, my to vítáme, je to návrh, který podle mého názoru je jedním z takových nejsilnějších uh, nejjasnějších signálů za poslední několik let a EPP tomu opravdu tleská. Je velice důležité samozřejmě přímo se dostat na, k jádru celé problematiky, k jádru e, kriminálních činností a právě proto jsem nesmírně ráda, že došlo k těmto návrhům za vaší stranu. Dále pokud jde o boj proti kyberkriminalitě, to rovněž velice vítáme. Já jsem minulý týden byla v Europolu a ředitel Europolu, jakož i někteří spolupracovali podvodníci právě hovořili o této kyberkriminalitě, o tom, jak proti tomu bojovat. Vy jste se o tom rovněž zmínila, paní komisařko. Možná, kdybyste ještě trošku elaborovala o těch možnostech, o kapacitách, které máte, které by chtěla komise využít právě v rámci svého střediska, které bude bojovat proti kyberkriminalitě. Hovořili, hovořila jste o těch prostředcích, které máme k dispozici na straně členských států a tak dále. Ovšem, co s čím plánuje komise, s jakými prostředky v rámci Europolu. A dále jste se zmínila o CEPOLu, o policejní akademii, to mě rovněž velice těší, protože my potřebujeme, aby evropská policie byla výborně uh, vzdělána, připravena. Zatím je to nějaká, pokud vím, malá agentura, která představuje čítá pouze nějakých 30 zaměstnanců. Všem já osobně jsem přesvědčená, že to do budoucna může mít skutečný dopad, aby tato agentura, řekněme, skutečně byla přetavena v policejní akademii, která by mohla hrát nesmírně účinnou roli na tomto poli. Jak to vy vidíte? Bude mít Evropská komise více prostředků k dispozici, které by mohla udělit se polu, tak aby mohlo pokračovat ve své činnosti. Já vím, že s panem Oldorem eh, jste se setkala v mm, poslední době a proto bych se ráda ještě informovala ohledně spolupráce s třetími zeměmi, boj proti kyberkriminalitě, boj proti eh, praní špinavých peněz se třetími stranami. Děkuji předem za odpověď, děkujeme a nyní poprosíme paní Fian. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, já si myslím, že toto je úžasný signál a že jsme to vzali z té, z té mm, správné strany, tento mandát našeho výboru je jasný a já si myslím, že je velice dobré, že jste nám prokázala ochotu spolupracovat v různých oblastech s naším výborem. Sama jste se zmínila o tom, že toto jsou nesmírně složité záležitosti, organizovaný zločin, korupce, praní špinavých peněz. To jsou široká témata, ovšem podle mého názoru zájemně propojená témata. Naše politická frakce přišla mm, s takovou analýzou a údajně je vlastně asi tisíc miliard eur ročně nás stojí únik daňový. Dále je to samozřejmě záležitost kyberkriminality, to je nesmírně závažná oblast, stají nás to asi 300 miliard eur ročně, ztráty v této další oblasti organizovaného zločinu. To jsou obrovské částky, skutečně mm, i podle posledních informací Eurobarometru naši občané mají veliké obavy v tomto ohledu. Naším mandátem, naším úkolem je podívat se na práci mm, společných institucí Europol, Eurojust, jakým způsobem bychom mohli posílit spolupráci mezi jednotlivými orgány v členských státech. Moje otázka. Co si myslíte o těch možnostech, které máme my v našem výboru? například post evropského prokurátora. Protože to je jedna z věcí, které bychom se chtěli věnovat, které, kterou bychom se chtěli zabývat, kromě samozřejmě jiných oblastí, například to, že nás čekají veliké sportovní události Euro 2012 a Olympiáda v Londýně mě osobně zneklidňuje to, co se bude dít, řekněme, v oblasti možného sexuálního zneužívání žen, obchodování se ženami. Víme, jak to probíhalo v Německu. Několik nevládních organizací zdůraznilo tu skutečnost, že obchodování se ženami neustále roste v Německu Ehm, pokud vím, tak policie za spolupráce s veřejností vedla rozsáhlou kampaň v tomto ohledu Mm, byl navýšen počet mm, policejních složek a tak dále. Já mm, samozřejmě bych se ráda dověděla něco o tom, jak se na to dívá komise, jaké máte informace. A zároveň bychom měli pravděpodobně i těmto zemím, ve kterých se budou organizovat tyto veliké sportovní události, aby byly informovány, aby se zvýšilo povědomí, aby zajistili boj proti těmto aktivitám. Toto je první naše větší setkání. Já se prostě obávám, aby nedošlo k navýšení této činnosti a se by měla proto něco dělat. Děkujeme. Nyní poprosíme za ALDE. Další kolegy děkuji paní předsedkyně a děkujeme i komisi za to, že paní komisařka mezi nás přišla, že je taková nadšená. Rád bych se zeptal, zda bychom mohli mít kopii vašeho příspěvku. Je to takové užitečné shrnutí toho, jak vypadá stavící situace. Děkuji. Já doufám, že to pokývnutí hlavou znamenalo ano souhlasné. Druhá věc, samozřejmě, že toto je problematika, kterou nemůžeme nikdy vyřešit stoprocentně, například daňové ráje, protože samozřejmě, že ti, kteří berou eh, špinavé peníze, tak mm, to zneužívají. Bohužel mnoho eh, sponzorů přichází z mé <laughs> země, jak víme, to je bohužel to je velice smutné. Samozřejmě vy, eh, paní komisařko, mm, nevím, jaké o tom máte všechny informace, ovšem samozřejmě, že když máte, mm, když máte Libry, tak můžeme s Librami jaksi manipulovat mimo Unii je na mm, ostrovech v, v kanálu a a podobně. Čili to je jedna záležitost. Druhá věc. My zde budeme pracovat velice tvrdě, budeme mít úžasnou zprávu, kterou připravuje náš pan zpravodaj na konci naší činnosti. Souhlasíte s tím, že my v podstatě potřebujeme opravdu přijít s určitým dopadem, prokázat tu naši politickou vůli, nejenom přijít s nějakou zprávou. Nevím, jak bychom to mohli udělat. Možná na to máte lepší pohled, kdybychom, řekněme, pan Jakolíno, máme tam 10 milionů nebo 20 milionů, kdybychom mohli říct, že teda opravdu ztrácíme tolik pracovních míst v důsledku této kriminální činnosti z různých směrů. A kdybychom vyřešili několik z těchto problémů, možná bychom vyřešili nezaměstnanost celé Evropské unie a možná bychom zvýšili i eh, ty příjmy z daní v jednotlivých členských státech, které, těch státech, které potřebují zredukovat schodek aby teda veřejnost skutečně mohla vidět eh, to jasně, mm, ta čísla, a říct 10 milionů pracovních míst bychom mohli získat, musíme proto něco udělat. Ano, aby členské státy konečně prostě začaly spolupracovat, aby eh, přišli s nějakým konkrétním krokem, nebo máte na to trošku jiný pohled, jak se na to díváte? Děkuji a za zelené pan Stes. Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl srdečně poděkovat paní komisařce za úvodní projev. Mám za to, že nám poskytla velmi dobrý přehled, ne až tak konkrétní, ale o to dnes ani nešlo. A doufám, že budeme moci dobře spolupracovat se službami komise e, v zájmu dobré zprávy. Tři body. Je jasné, že organizovaný zločin je velmi komplexní útvar. Definice organizovaného zločinu Tady je eh, velmi důležitý eh, německý eh, spolkový kriminální úřad, který popisuje organizovaný zločin na základě tří aspektů. První aspekt, organizovaný zločin vždy souvisí i s konkrétními strukturami, obchodními strukturami, strukturami, které vyhlížejí jako legální, ale legální přitom nejsou. Minulý týden hm, jsme se v Belgii, v mé zemi, dozvěděli, že tam eh, pod rahnou eh, dobu působila banka, která se dopouštěla trestných činů. Musíme tedy vycházet z toho, že se jedná o fenomen, který je přítomen po celé Evropské unie. Eh, druhý aspekt, s nímž pracuje Spolkový kriminální úřad, je násilí a zastrašování. To jsou dvě témata, s nimiž organizovaný zločin pracuje. A třetí aspekt je zde snaha vyvíjet vliv na média, státní zprávu, veřejnou zprávu a tak dále. Souvisí s tím i korupce. A moje otázka eh, na korupci je nyní, eh, na komisi je nyní eh, takováto. Je zde teda celá řada komisí. Jak vy spolupracujete s jednotlivými orgány a jak se snažíte jednotlivé tyto aspekty propojit? Pak ještě něco. Evropský eh, státní návladní by mohl být další orgán, ale když se podíváme na Lisabonskou smlouvu, tak zjistíme, že Evropský státní návladní by se eh, převážně měl zabývat eh, finančními, ekonomickými podvody, které jdou eh, na vrub evropského rozpočtu. My ale potřebujeme eh, širší mandát. Uvažovali jste již o těchto možnostech. Pak ještě praktický bod, který je důležitý pro naši přípravu. Náš výbor by rád vycestoval do Srbska Eh, do země, kde patrně korupce bují. Je to eh, kandidátská země. Komise hm, to také mapuje. První jednání byla již zahájena. Možná, že by paní komisařka nám mohla poskytnout několik typů, aby naše návštěva v Srbsku byla co nejužitečnější a nejpraktičtější pro nás. Tato návštěva, myslím, se bude konat v polovině června. Děkuji. Nyní má slovo pan Kirkop. Eh, tři minuty. Paní předsedkyně, děkuji. Úvodem bych se chtěl eh, dotknout něčeho, co se týká v každém případě našeho výboru. A paní komisařka to také zdůraznila. Jde o to, že celá řada eh, lidí se mm, táže, jaké jsou jednotlivé aspekty práce eh, tohoto výboru a co mají společného, kromě mm, názvu kriminalita. Já se domnívám, že bychom eh, měli eh, pochopit nutnost společného přístupu, tak jak to dělá eh, komise. A řada otázek to tady již naznačila, protože já mám důkazy o tom, že je velmi obtížné hovořit izolovaně o aktivitách jedné velké kriminální organizace, ať už je to mafie v Itálii nebo v jiných zemích, kde působí obdobné kriminální eh, spolčení. Je také obtížné hovořit o eh, kyberkriminalitě, o obchodování s lidmi nebo o praní eh, špinavých peněz odděleně, odděleně jako samostatná témata protože já se domnívám, že všechny tyto formy e, zločinu e, jsou propojeny a souvisí spolu. A proto moje otázka na komisařku je taková. To vzhledem k tomu, že se domnívám, že e, je tady provázanost těchto témat, tak jak posuzujete pokrok, paní komisařko, ve výměně užitečných informací? My jsme o tom již diskutovali v rámci orgánů činných v trestním řízení a existuje tady omezené množství, které již již bylo učiněno v rámci Europolu. Europol také v rámci svých kritérií může lecos učinit, ale není to, myslím, dostačující. Já se domnívám, že tento výbor by měl nalézt nové kanály, nové cesty. A pak je tady ještě jedna otázka, i když to není um, um, v našem, na našem programu, uh, věřím, že ze strany komise uh, se nám dostane podpora v tom ohledu, že spravodajské a tajné služby národních uh, států a také EU a některých jiných třetích zemí budou schopny sloučit své zdroje, aby nám pomohly a přispěli k odhalování eh, trestných činů a usvědčování zločinců kdekoliv na světě se nacházejí. Děkuji, pane Kirchhope. A nyní má slovo pan Sondergaard. Tak, eh, Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji rovněž eh, paní komisařce. Je to přesně tak, jak to paní komisařka uvedla, že organizovaný zločin představuje obrovský problém Paní komisařka eh, pohovořila o ekonomických aspektech, které jsou rozsáhlé. Nicméně jde tady o život a o smrt a eh, to zejména tam, kde organizovaný zločin proniká do státní zprávy a snaží se omezit, respektive eliminovat demokracii a kde jsou e, přijímána ekonomická nebo politická rozhodnutí zdánlivě e, legitimní, která ale napomáhají organizovanému zločinu. E, paní komisařka hovořila o Štokholmu a jiných nástrojích, s nimiž se pracuje v boji proti organizovanému zločinu. To je vše dobré, na tom musíme pracovat dále. Ochrana svědků, ochrana těch, kteří eh, poskytují časné varování a tak dále. Moje otázka je, jaká opatření můžeme přijmout, eh, abychom do toho zapojili občanskou společnost. Já se domnívám, že boj proti eh, organizovanému zločinu nemůžeme vyhrát, pokud nezapojíme do mm, tohoto procesu i občanskou společnost a nepostaráme se o větší transparentnost, otevřenost, protože eh, kriminalitě se daří zejména eh, v tmě, ale čím více světla na ní budeme vrhat a čím eh, větší části občanské společnosti do toho zapojíme, tím budeme mm, úspěšnější. Podívejme se například na bankovní tajemství. Vím, že je to kontroverzní téma, ale čím více bankovních tajemství panuje, o to jednodušší je zastírat kriminální úmysly. Bude-li to otevřenější, tak eh, to lze snáze odhalovat nebo objasňovat. A nebo daně, daňové úniky, nevím, jak je tomu ve Švédsku, kdysi existovaly otevřené nebo eh, veřejné daňové knihy, tam eh, bylo možné nahlédnout to, co ten, který daňový poplatník přiznává. A to bylo také velmi přínosné, takže větší míra otevřenosti. V některých eh, zemích eh, máme také co dočinění s obchodováním eh, s lidmi a to souvisí s nedostatečně placenou pracovní silou. Dnes máme více otrockých dělníků než v době otroctví. Lidé pracují v podmínkách skutečného otroctví. Tady je zapotřebí aby občanská společnost lépe uměla kontrolovat eh, udělování pracovních povolení, dodržování pracovních podmínek, eh, eh, mzdových podmínek a tak dále. I to patří k boji proti organizovanému zločinu. Jde tedy o to, jaké má plány eh, Evropská komise zapojit eh, občanskou společnost do potírání organizovaného zločinu a jak eh, chce vytvořit více transparentnosti. V rozpočtu pro, pardon, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu zanedlouho proběhne hlasování, proto musíme odejít. Prosíme za prominutí, není to nezdvořilé. Děkuji. Děkuji. Já, paní komisařko, by na vás měla ještě krátkou otázku. A e, v podstatě to už řekl a minulý týden paní Matěje. My jsme minulý týden byli v Hágu, byli jsme tam pozváni ředitele Europolu na výroční konference a já už jsem řekla, jakým způsobem vznikl tento výbor. Já jsem měla různá bilaterální setkání se španělskou policií, s šéfem kolumbijské policie, s FBI a dalšími. Konstatovala jsem, že eh, všechny tyto sbory by byly ochotné spolupracovat s naším výborem. A to je něco, o čem by se dalo uvažovat, jak toho využít. Já mám tedy následující otázku, paní komisařko. Jak vypadá harmonogram? Jak vypadá časový plán pro eh, rámcové rozhodnutí A8 z roku 2009? Eh, počítá se s tím, že by to mělo být eh, v roce 2012, ale možná byste to mohla nějak stručně upřesnit. Děkuji. děkuji vám za vaše připomínky. K té poslední otázce mělo by to být do konce letošního roku. Paní Matěje, návrh, který se týká konfiskací, tak eh, v radě je silná podpora tomto návrhu, čili já myslím, že to můžeme jako kolegislátoři zvládnout velice rychle. Eh, poněvadž tady je velká potřeba harmonizovanějších eh, opatření. Eh, pokud se týče kybernetického střediska, tak to musí jít po krocích. Začneme příští rok, měli bychom mít už co si v provozu z lidí, kteří v Evropě už jsou, ale také budeme přidávat další experty. Budeme pracovat na analýzi rizik, na koordinaci různých rizik, jak se chránit, různá cvičení, osvědčené postupy, soukromé a veřejné partnerství, také pomoc při eh, vyšetřování například eh, při eh, prověřování konfiskovaného hardwareu to by skutečně mohl být, eh, mohlo být velice významné středisko pro zlepšení kyberbezpečnosti. Eh, eh, CEPOL, tak my se chceme pustit do jakéhosi pokusného programu, identifikovat priority a tak dále. Také bude mít něco na způsob Erasmu pro policejní orgány a mm, také Eh, by to bylo vlastně pro policejní akademii po celé Evropské unii a tady budeme moci eh, poskytnout jakési, eh, řekněme, školení, tak abychom měli jaksi evropský smýšlející policii. K panu Hodrové, ano, pracujeme na kyberbezpečnosti, máme pracovní skupinu, provedli jsme e, společné cvičení a e, pracujeme na ratifikaci Budapeštské konvence, to také děláme společně. A dále e, pracujeme také na dětské pornografii na internetu, tedy jak zde posílit spolupráci, poněvadž část těch materiálů je také hostovaná v USA. Dál, já myslím, že eh, veřejný eh, prokurátor, že to je dobrá myšlenka, samozřejmě je to politická myšlenka, to nemůžu prosadit já, ale já si myslím, že eh, já bych byla pro. Pokud se týče obchodování, Zřejmě Já tady samozřejmě nevím, jakým třeba způsobem britské, ukrajinské a polské úřady eh, se tím jde vypořádat, ale určitě je tady zvýšené riziko a mm, určitě máme zkušenosti z Německa, na níž se dá stavět a usnadňovat šíření osvědčených postupů. To samozřejmě je velice důležitá eh, věc, která se odehrává na pozadí velkých sportovních svátků a my podporujeme nejrůznější projekty v této oblasti, ale já vám nyní nemohu říct přesně, kolik zdrojů tomu bude věnováno. Eh, k panu Newton Danové ano, samozřejmě, eh, to, co jsem řekla, můžete mít písemně, pokud se týče daňových rájů. No, s komisařem Barnierem my se snažíme přijít na další opatření a eh, něco předložíme po analýze ještě do konce roku. Pokud se týče zpráv, no tak samozřejmě tady jde hodně o politickou vůli. A není eh, na nás, eh, na komisi, abychom řekli, jak si máte uspořádat priority v oblasti zpráv. Ale eh, hovořilo se tady o lidském utrpení, které způsobuje organizovaný zločin. A také je důležitá věc, kolik de facto můžeme vytvořit pracovních míst a kolik peněz můžeme vrátit do legální ekonomiky. Jsou to obrovské peníze, které každou vteřinu eh, Eh, mizí eh, kam si. Já myslím, že to eh, skutečně může, tedy postihování organizované zločinu, že může velice prospět reálně ekonomice. No a samozřejmě organizovaný zločin podkopává důvěru veřejné instituce, zejména tedy v době krize, že je málo peněz, ale navíc je nedostatek důvěry veřejnosti v instituce. A s tím souvisí potom nedostatek legitimity a tak dále. Čili toto je věc, která pro mnohé občany je kandidátem na zlepšení. Jak budeme spolupracovat? Pane Stasi, my eh, vypracováme eh, interní, tedy strategii pro interní bezpečnost komise. Eh, týká se to pana Berniera, to už jsem říkala, paní Redingové, ale také dalších komisařů, takže těžké na tom pracují. Dále snažíme se posilovat spolupráci mezi Europolem a Eurojustem a Eh, jak to přesně bude probíhat, tak to ví více paní Redingová, neboť ta eh, také eh, tady má přesnější plány. K Srbsku nemohu vám momentálně konkrétně odpovědět, ale samozřejmě Europol má určitě nějaké posouzení bezpečnosti a tak dále, které vám může pomoci. Pan Kerkop k Europolu, my máme takový plán, jak jsme slíbili ve stokholském programu, ale také e, v souvislosti s Lisabonem. My skutečně chceme mít e, nový e, rámec pro Europol a mm, s prostorem pro parlamentní kontrolu. Také uvažujeme o možnostech, jak posílit výměnu informací mezi členskými zeměmi. To je samozřejmě klíčová věc v boji proti organizovanému zločinu, třeba PNR a další aspekty, a to všechno znáte velice dobře. A možná ještě tady, pane Senkár, já s vámi souhlasím. My skutečně se snažíme zapojit občanskou společnost, eh, zejména koordinátorka proti obchodování s lidmi je mm, velice ve styku s občanskou společností, eh, také v oblasti korupce mm, vypracujeme, eh, tedy vypracováváme a ustavujeme expertní skupiny se zapojením občanské společnosti. A samozřejmě vy, parlament, jste ještě lepším kandidátem na eh, kontakty s občanskou společností a na to, abyste věděli, jak se eh, občanská společnost tomu staví. No a samozřejmě transparentnost je naprosto klíčová věc, to bude velice důležité v protikorupční zprávě No a mm, závisí to také na národních zákonech, ale samozřejmě doporučení je možné podávat. Tak já myslím, že se mě podařilo zodpovědět otázky a myslím, že to zvládla i v rozumném čase. procediamo subito, abbiamo sette interventi. Děkujeme, paní komisařko. My jsme. Nyní máme další seznam řečníků. Každý bude mít dvě minutky, tak abychom to všechno stihli. Takže prosím, první řečník dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ano. V několika posledních desetiletích jsme konečně poukázali na propojení organizovaného zločinu a ostatními nelegálními aktivitami, například obchodování s drogami, se zbraněmi, terorismus a tak dále. Samozřejmě, že jsou zde i určité mnohem radikálnější přístupy, radikální extremistické organizace v různých částech světa. Samozřejmě, že bohužel eh, policejní složky občas nejsou schopny všechno postihovat, eh, postihnout, ta koordinace v této oblasti, pokud je organizovaný zločin, je nesmírně obtížná. Chtěla bych se zeptat, zda máte k dispozici nějaké, řekněme, obecné hlavní směry nebo nějaké, řekněme, uh, Eh, rámce, které by umožnily, aby boj proti eh, těmto kriminálním činnostem byl efektivnější. Děkujeme. Nyní poprosíme dalšího řečníka, zase na dvě minuty. Pan Jakolína má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vyslechli jsme si informace od paní komisařky, samozřejmě, že organizovaný zločin nezná hranic. Právě proto potřebujeme, aby členské státy spolupracovaly úzce na tomto poli a zároveň, abychom zapojili do tohoto boje i třetí země, především tam, kde vidíme mm, veliký problém s obchodováním s drogami, například Kolumbie nebo jiné eh, země Jižní Ameriky, které trpí tímto problémem. Já si myslím, že to, že jsme vytvořili náš výbor v Evropském parlamentu, hlavní snahou je snažit se pochopit, jak efektivní budou eh, tyto, jak efektivní jsou i tyto agentury, Europol, Eurojust, Frontex, eh, jak efektivní jsou v boji proti obchodování, proti pašování lidí a tak dále zda tyto agentury fungují, zda došlo k nějakému zlepšení na tomto poli, protože organizovaný zločin, korupce, praní špinavých peněz, toto jsou aktivity, které jsou propojeny s organizovaným zločinem. Samozřejmě, že všechno, co je propojeno s eh, nějakým pašováním, obchodováním s drogami, diamanty a tak dále. Na této, mm, v této oblasti potřebujeme koordinovaný přístup, mnohem více propracovaný přístup, spolupráci, musíme se podívat i na problém HDP. V některých mm, zemích mm, je to samozřejmě to bohužel podporuje nebo, nebo umožňuje rozkvétání kriminálních činností. Mm, pan komisář Barnier připravuje směrnici, eh, pokud jde o praní špinavých mm, peněz. Ovšem my jsme zjistili, že od roku 2003 například rozpočet, který je k dispozici pro boj proti organizovanému zločinu, se snížil na polovinu a my právě naopak chceme samozřejmě, abychom efektivněji bojovali proti tomuto zločinu a potřebujeme samozřejmě více finančních prostředků. Děkujeme. Další řečník na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rovněž rád poděkoval paní paní komisarce za to, že je mezi námi a za její prezentaci. Já osobně ehm, pro mě to bylo nesmírně zajímavé, protože vidím, jaké máme k dispozici nástroje v Evropské unii, pokud jde o boj proti organizovanému zločinu, korupci, praní špinavých peněz, dále je to kyberkriminalita a tak dále. Ano, eh, právě k tomuto tématu by měl probíhat dialog, který se zabývá směrnicí eh, ohledně eh, boje proti kriminalitě a já doufám, že to bude poslední triálo, který nám umožní schválit tuto směrnici na další plen, na dalším plenárním zasedání, což bude znamenat zásadní krok vpřed v boji proti této kriminalitě. Uvědomili jsme si na základě vaší prezentace, že mnoho států se potýká s obrovskými problémy eh, v této oblasti. Evropská unie by podle mého názoru měla být aktivní na tomto poli, i když kompetence Evropské unie v oblasti eh, trestně právních eh, možností jsou jistě omezené. Ovšem, měli bychom eh, to zvážit a já osobně jsem nesmírně rád, že paní komisařka přišla s jasnými návrhy, jakým způsobem, ehm, řekněme, i vymezit činnosti našeho výboru, skonkretizovat činnosti našeho výboru, tak abychom mohli přijít s jasným příspěvkem, abychom mohli přijít s naší troškou do mlína v oblasti řešení problematiky organizovaného zločinu díky těmto prioritám bychom se poté mohli zaměřit na konkrétní věci. Nesmíme zde rozmělňovat naše aktivity. Měli bychom v rámci našeho výboru Krim skutečně se zaměřit na ty hlavní priority, protože jinak nedosáhneme našeho cíle. Děkujeme. Paní Antiševič má slovo na dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Například my jsme zjistili, že regulační systém jaksi selhal, když se podíváme na ty um, slavné známé případy, že jsme ne, neumožnili vlastně tu, do, to dobré řízení v této oblasti, protože snad, zjistili jsme, že v podstatě jsme nezabránili boji proti špinavým, praně špinavých peněz. Bohužel daňové ráje e, jsou často legitimizovány. Pokud hosný Mubarak skutečně přetavil svých tak, těch 70 miliard, tak pravděpodobně z toho jeho země nikdy nic neuvidí. Ano, musíme bojovat proti praní špinavých peněz i proti e, korupci a tak dále. Má mm, se tam, kdy konečně, kdy konečně se nám povede e, zničit e, daňové ráje. Děkuji. Děkujeme. Další řečník. Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala paní komisařce za to, že je mezi námi. Jsem nesmírně ráda, že od počátku svého mandátu eh, v podstatě razí stejný směrem, že zdůrazňuje tuto problematiku. Je to mm, ve své práci to neustále představovalo prioritu její činnosti, to, čemu se bude věnovat náš výbor. Ano, mnoho věcí bylo zanedbáváno v minulosti. Vidíme, v současné době vidíme ten obrovský rozsah kriminál, nebo vůbec organizovanou kriminálního zločinu, jaké finanční prostředky to představuje, což těmto gangům dává obrovskou obrovskou moc ehm, a i dopad na, má to dopad na ekonomiku, na politiku. To je věc, proti které musíme všichni bojovat, protože v podstatě i ta ehm, krize, ve které se nacházíme, to vše je vzájemně propojeno. Organizovaná kriminalita, organizovaný zločin, ehm, <laughs> vidíme, že netrpí touto hospodářskou krizi. Naopak ohrožují legální ekonomiku a její chod, eh, zneužívají slabé politiky, to, protože toto jsou genky, které mají obrovskou moc eh, díky finančním prostředkům, které mají v rukách. Proto je důležité, jak se o tom zmínili i kolegové, dostat na naší stranu občanskou veřejnost, eh, která eh, by měla hrát zásadní roli v tomto ohledu, podívat se na doplňkovost jednotlivých aktivit v boji proti kriminalitě. Jak jim spodívat se na to, jak organizovaný zločin mm, ovlivňuje ekonomiku, hospodářství, podívat se na možnosti, jak zvýšit povědomí naší veřejnosti, jak zapojit veřejnost do, mm, na naší stranu, jak zapojit veřejnost do tohoto boje proti této metle. Něk- některé oblasti zatím ještě nebyly dostatečně proskoumány, analyzovány. Skutečně potřebujeme koordinovaný přístup v rámci nástrojů, jež máme k dispozici. To by nám mohlo umožnit eh, získat určitý evropský nástroj v boji proti uh, tomuto zločinu a zároveň pomoci obětem, e, nejenom e, těm, kteří jsou obětí tohoto systému, ale i těm, kteří to chtějí zastavit, e, ti, kteří opravdu trpí dopady kriminálních aktivit a organizovaného zločinu. Samozřejmě, že prevence na tomto poli rovněž zásadní. Musíme se podívat i nejenom na boji proti tomu, co již existuje, ale zároveň do budoucna. To vše jde ruku v ruce. Děkujeme a posledním je pan Mitchell. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já skutečně doufám, že budeme mít k dispozici eh, projev eh, paní komisařky, protože někteří jsme nebyli na celém zasedání a máme jiné schůzky a tak dále. V podstatě před těmi posledními smlouvami, které jsme měli k dispozici, rád bych připomněl to, že například eh, mnoho environmentální legislativy, když byla inter, eh, mezivládní, tak v podstatě mm, se nakonec implementovala celé Unii, protože tam byla ta vůle a v, to podle mého názoru i v těch e, vnitřních záležitostech, pokud tam je vůle, tak bychom toho mohli dosáhnout, protože tyto všechny schůzky, které zde máme, ano, čas prostě běží hrozně rychle a než e, si uvědomíme, kde stojíme, tak budeme muset připravit tu zprávu a já si myslím, že na samotném počátku bychom se měli zaměřit na tuto věc opravdu důsledně a jak je přinutit, aby zaplatili. Prostě jediné, co chápou, je, že za to budou muset platit, protože pokud prostě budeme o tom neustále jenom hovořit a někde na, na na, okraji tomu hovořit, tak v podstatě se jich to nedotkne. Ano, nehovoříme pouze o hm, hotovosti, ale řekněme obchodování s lidmi, obchodování s drogami a tak dále. U nás například mám, nám trvalo no, dlouho, než jsme vytvořili CAP, to je úřad, který se zabývá konfiskací eh, tě, tohoto majetku, který pochází z kriminality. Ano, v podstatě jsou tam i lidi, eh, kteří se zabývají daň, daněmi, sociálními záležitostmi, policií, eh, je tam, je tam superintendent policejní a tak dále. Jsou to um, skutečně lidi, kteří jsou schopni zjistit, zda tyto lidé platí daně, když neplatí, jak to, že neplatí, pokud berou nějaké sociální poplatky, jak to, že je berou a tak dále. Dostalo se to, mm, mm, má, má policie informace o těchto lidech, máme je vyprofilovány, máme ten profil k dispozici a tak dále. Čili všechno, co děláme, ano, konfiskace jejich majetku, k tomu se můžeme vrátit. To znamená, jak jste se o tom zmínila, skutečně zabrat jejich finanční prostředky, to je to jediné, co je může odradit, protože pokud si tyto lidé budou budou myslet, že opravdu na to mohou vydělat a v podstatě <laughs> na tom ještě vytěžit, tak kdo bude chtít pracovat nebo vůbec platit nějaké sociální příspěvky a, a tak dále. To prostě ty, toto jsou lidé, kteří plánují tento život a my prostě musíme plánovat naši reakci, naši odezvu, prostě konfiskace, která bude znamenat opravdu to, že na tom ztratí, že to nebude znamenat žádný zisk. Ano, musíme prokázat to, že jsme odhodláni skutečně v celé Evropské unii, že nebude žádné um, Mm, útočiště, kde by tito lidé se mohli schovat. Ano, někdo prostě odejde mm, z Švédska do jiné země, z Jirska do jiné země a tak dále. Ne, my je musíme sledovat. Kriminální majetek prostě musí být skonfiskován v celé Evropské unii. Toto musí být centrem naší pozornosti. Děkuji vám. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Ještě paní Boskor, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla položit otázku týkající se těch eh, nových vzmáhajících se, eh, rodících se trhů ohledně eh, v souvislosti s organizovaným zločinem, protože tady probíhá mnoho podvodů, zejména pokud jde o sáskovou činnost a tím souvisí také praní špinavých eh, peněz a eh, eh, to příjmu nebo prostředků z obchodování s lidmi, drogami a tak dále. V to poměrně lukrativní činnost pro zločince. Moje otázka je tato. Vím, že jste to zahrnuli do protikorupčního balíčku. Já jsem napsala zprávu pro výbor LIBE Eh, na toto téma a moje otázka je, jaká konkrétní opatření může Evropská komise učinit v boji proti tomuto typu eh, páchání trestné kriminality. Myslím, že mm, tato oblast je podceňována, eh, je to jakýsi vzmáhající se trh, teda manipulace s výsledky sportovních utkání a tak dále. Také jste se zmínila o tom, eh, že eh, lidé eh, ztrácejí důvěru v instituce a ehm, to se právě týká i této činnosti. Děkuji. Paní komisařko, máte nyní slovo, abyste odpověděla na otázky. Děkuji. Sonio a děkuji vám všem za připomínky. Vidím, že um, zanícenost v tomto výboru je skutečně velká. Mnozí jste se dotkli uh, komplexity uh, té problematiky organizovaného zločinu, eh, protože eh, organizovaný zločin, zločin eh, pokrývá celou řadu mnoho druhů trestných činů a na tom musí pracovat celá řada orgánů činných trestním řízení a tak tomu je. Pracuje se na administrativních postupech v jednotlivých členských státech a mm, také se snažíme, aby vnitřní bezpečnost pokrývala celou řadu aspektů, abychom v rámci eh, rady o tom eh, debatovali. My se také snažíme eh, přimět naše agentury k tomu, aby pracovali účinněji. Snažíme se respektive eh, zřízením Centra pro zabavování mm, ilegálních příjmů. Ehm, Se také snažíme ehm, pracovat účinněji. Ehm, někde s tím už mají zkušenost, eh, někde eh, nikoliv. Eh, stíhání a zabavování, to je určitá nová kombinace, ale určitě to přinese přidanou hodnotu. A eh, jsem si jistá, že právě i váš výbor bude moci vůči veřejnosti zdůrazňovat ten, tu nutnost toho eh, komplexního přístupu k potírání organizovaného zločinu. Takže členské státy skutečně také své úsilí zvyšují. Mnozí také nadnesli problematiku výměny informací. Exim, evropský model pro výměnu informací, tady funguje. Eh, my se snažíme hodnotit eh, nyní jednotlivé mechanismy, které již existují. Nejde pouze o vytváření nových datových systémů, ale také mapování těch, které máme, hodnocení eh, jejich dopadů, odstraňování určitých mezer, nedostatků a tak dále. Na tom aktivně pracujeme s členskými státy. Daňové eh, ráje, ano, to je gigantický, olbřímý problém a ani eh, eh, váš výbor, ani naše komise to dnes nevyřeší. Je to problém, který je řešen na úrovni vrcholových setkání G8 a G20. Eh, samozřejmě, že se zamýšlíme za komisi nad tím, co dělat, ale je to globální problém, jak jste správně uvedl. Musíme spolupracovat s globálními partnery. Moje kolegyně paní Vasiliu pracuje na studii týkající se právě manipulování různých herních výsledků nebo výsledků sportovních utkání. Eh, já eh, se s ní spojím, respektive mm, eh, zajistím eh, kontakt s ní, aby vám odpověděla detailně. Pan eh, Jakolini se tady zmínil i o ekonomické krizi a ehm, národních parlamentech, které krátí rozpočty i na potírání organizovaného zločinu. My se snažíme za komisi vytvořit z roztříštěnosti rozpočtových fondů eh, jeden eh, jednotný, tak abychom odstranili byrokracii, zbytečnou administrativu, abychom účinněji využívali finančních prostředků, pokud jde o bezpečnost, policejní spolupráci a boj proti organizovaného zločinu. A počítáme s podporou eh, parlamentu, když předložíme tento materiál radě. Myslím, že to je snad většina eh, z těch nadnesených otázek. Některé byly pouze hm, připomínky, komentáře a eh, to samozřejmě bereme na vědomí a budeme se těšit na další spolupráci. ještě jednou děkuji za eh, zajímavé dotazy. Paní komisařko, my děkujeme vám za vaši ochotu, návštěvu a ehm, také za ehm, projevený upřímný, upřímný zájem o témata která zde probíráme. To jsme jasně viděli. I vy jste viděla, že naši kolegové jsou ochotní eh, přispět k této práci tak, aby 500 milionů evropských občanů eh, eh, mělo větší mm, jistotu a žilo ve větším bezpečí. Děkujeme mnohokrát za vaši návštěvu a doufáme, že to byla jedna z prvních schůzek a mnohé ještě budou následovat. Děkuji. Allora, colleghi, adesso che abbiamo liberato... Vážení kolegové, nyní, pokud nejsou z vaší strany výhrady, tak bych navrhovala, abychom nyní schválili eh, pořad jednání, což jsme v úvodu opomněli, a poté bych navrhovala, abychom také schválili zápis ze schůze eh, minulé, to byl vlastně ustavující, um, ustavující schůze našeho výboru 18. dubna. Eh, ten zápis máte k dispozici. Eh, ještě bych chtěla připomenout, že dnes v 17.30 po ukončení této schůze proběhne ještě zasedání koordinátorů s vyloučením veřejnosti. Eh, než uvedu další bod programu, bych chtěla ještě říci následující. Vy všichni víte, že Lisabonská smlouva vymezuje příslušnosti a e, kompetence Evropské unie, pokud je o trestní právo a e, toto doznalo značných změn. I Evropský parlament e, má, zde má roli, stal se spolu zákonodárcem v této tematice a pak je zde ještě další prvek, a sice prvek většinového hlasování v Radě, který vstoupil v platnost Lisabonskou smlouvou. Charta základních práv se stala tež nedílnou součástí eh, Lisabonské smlouvy a je právně závazná. A my jsme se zamysleli nad tím, jaké konkrétní možnosti eh, konání existují na evropské úrovni eh, díky novému právnímu rámci, pokud jde o potírání organizovaného zločinu, korupce a praní špinavých, špinavých peněz a proto e, jsme se obrátili na právní službu parlamentu, aby zodpověděla tyto otázky a přednesla nám e, své nálezy. A proto bych e, prosila zástupce právní služby, pana Kajolu, aby buď předstoupil, anebo zůstal na svém místě a informoval nás o situaci. Pokud vám to nevadí, tak bych zůstal na svém místě a rád vám poděkoval za možnost a bychom vám přednesli naši zprávu, že se zabýváte, že se vůbec zajímáte o naši práci. Ano, samozřejmě, že vaše práce se dotýká záležitosti, které jsou po právní stránce nesmírně důležité, nesmírně zajímavé, především pokud jde o samozřejmě práva, která to znamená u nás ano, já se pokusím velice stručně podívat na ten obecný rámec, pokud jde o primární právo, pokud jde o Lisabonskou smlouvu. Ano, samozřejmě boj proti kriminalitě je součástí eh, eh, naší práce i před Lisabonem. Ovšem, tato oblast byla většinou na té mezivládní úrovni na základě článku 31 smlouvy o EU. To znamená, že tam v podstatě nebyly úplně takové jasné, jasná označení, pokud jde o společnou politiku v této oblasti. To znamenalo ovšem, že jsme měli mnoho různých aktů na radě, které v podstatě byly, musely být přijaty jednomyslně, například na základě konzultace Evropského parlamentu, například jsme se o tom hovořili, to byla vlastně ta rámcová směrnice 800 41 z roku 2008. To znamená, ano, je to, to znamená, že jsme zde měli určitou definici, která byla, která se zabývala touto oblasti, kterou by mohli zákonodárci EU nějakým způsobem modifikovat, pokud by chtěli přijmout nějakou směrnici, která by toto rámcové rozhodnutí měla nahradit. Nebo například z roku 2003 to, bylo, to byla 163, která například hovořila o korupci v soukromé sféře a to byly různé záležitosti, které se dotýkaly i organizovaného zločinu například. To znamená, že například je pracovní skupina, která pracovala na konventu a která vlastně připravovala návrh Evropské smlouvy, která připravovala um, ústavní smlouvu, hovořila o jasných kompetencích této oblasti, především pokud jde o například trestně právní záležitosti procesního rámce a zároveň trestně právní záležitosti, hmotně právní záležitosti. Například odstavec 2 této smlouvy, který hovoří o tom, že samozřejmě bychom se měli vytvořit eh, určitý prostor bez vnitřních hranic, které zajistí volný pohyb občanů v Evropské unii v určitém prostoru práva a spravedlnosti. To znamená, že bychom v tomto prostoru měli bojovat proti kriminalitě, měli bojovat i proti přeshraničnímu zločinu. A to, je, to se v podstatě přetavilo i do právního rámce fungování Evropské unie. Můžeme říci, že vše, vlastně tento základ právní se nachází v jedné smlouvě. Například Eh, jednak je to spojeno s chartou základních práv, dále je to princip subsidiarity, proporcionality a zároveň procedurální pravidla. Tato eh, Toto představuje legislativní praxi na dvou úrovních. Jednak jsou to nástroje a zároveň legislativní procedury. Pokud jde o obsah, pokud jde o smlouvu evropskou, ta eh, hovoří o právním rámci, který eh, by umožnil boj proti ilegálním aktivitám a zároveň ehm, boj na celoevropské úrovni, pokud jde o trestní právo hmotné, obecné, tam hovoříme o jasných um, například posti, na jasném postihu určitých, uh, určitých ne, trestní činnosti. Máme mm, zde konkrétní definice, které se týkají trestní oblasti a zároveň uh, určité typy a úroveň sankcí. To znamená, jednak je to určit, jsou to určité konkrétní um, trestné činnosti, které se dotýkají například přeshraniční kriminality, různé um, různé trestní činy, například, um, které jsou pokryty článkem 83 odstavce 1 této smlouvy. Ale samozřejmě, eh, že v této oblasti bychom mohli hovořit o dvou nejdůležitějších eh, aktech, které jsme přijali. Jednak je to směrnice z roku 2011, která bojuje proti obchodování s lidmi a zároveň směrnice, která bojuje proti sexuálnímu zneužívání dětí. Toto jsou směrnice, ve kterých jsou i odkazy a reference, které se týkají boje proti organizovanému zločinu. No ale nesmíme zapomínat, že Eh, se zde snažíme určitou harmonizaci v Evropské unii v tom, této oblasti a proto je důležité i určitá harmonizace v trestně právní činnosti, tak aby tato harmonizovaná politika mohla fungovat na základě článku 83 odstavce 2 smlouvy. Máme zde už první příklady tohoto boje, jednak je to návrh komise, například eh, proti zneužívání veřejných, v oblasti veřejných zakázek. Čili toto je politika, kterou budeme uplatňovat postupně a která eh, je rovně rovněž eh, součástí sdělení z 20.9.2011, který se dotýká trestně právní legislativy. Nesmíme zapomínat ani na článek 83 odstavec 1 třetí část, promiňte, že to zde cituji takto přesně, kde se hovoří o tom, že Rada by mohla, pokud eh, v této oblasti přijmout po schválení Evropským parlamentem, rozhodnutí, které by definovalo další domény v této oblasti, které jsou závažné a které se dotýkají přeshraničních aktivit. To znamená, že rada může k tomuto seznamu tomu, čemu hovoříme eurokriminalita, přiřadit ještě jiné oblasti. Tento rámec doplňuje článek 325 smlouvy o fungování EU, který umožňuje dokonce jít i nad ta minimální pravidla v určitých konkrétních oblastech, které se týkají ochrany finančních zájmů Evropské unie. V této oblasti právní spolupráce v trestní oblasti článek 82 Smlouva umožňuje prevenci, sdílení informací, řešení konfliktů, pokud jde o kompetence, nebo i konkrétní oblasti, které by Rada mohla doplnit po schválení Evropským parlamentem, a to minimální harmonizace. Například je to policejní spolupráce, o které jsem se zmínil. Tam můžeme přijmout horizontální e, opatření a zároveň operační opatření v oblasti spolupráce. Pokud jde o prevenci kriminality, to je jedním sílu Evropské unie, jak všichni víme, je možné podpořit i určitou konkrétní aktivitu mezi členskými státy na základě článku 84. Až do dnešního okamžiku jsme zatím neměli takové návrhy na straně komise, pokud jde o prevenci v této oblasti. Dále, pokud jde o vyškolování v oblasti, v oblasti teda pracovníků justice, policie, i zde by měly být společné určité aktivity. Na institucionálním rámci můžeme modifikovat určit, například kompetence Europolu, Eurojustu, na základě ehm, smlouvy e o Evropské unii bychom mohli vytvořit eh, takový určitý, ehm, určitý balíček evropský. Eh, je to rovně článek 86, který propojuje kompetence v této oblasti na základě článku 324 smlouvy. Pokud jde o specifickou spolupráci v oblasti justice a policie, tento právní rámec v podstatě blokuje možnost nějakého obecného přístupu, pokud jde o veřejné zakázky, zemědělství, doprava, životní prostředí. Čili toto je v podstatě taková inovace, Eh, Lisabonské smlouvy, která umožňuje v podstatě jít ještě nad rámec této oblasti, pokud jde o ochranu například životního prostředí, mm, mm, mm, s ohledem na trestní právo. A zároveň samozřejmě můžeme využívat právní rámec, který se dotýká um, konkrétních politik Evropské unie, například životní prostředí nebo doprava, především, ze, především k sankcím administrativního správního charakteru, které hrají důležitou roli. Pokud jde o proceduru, pokud jde o Lisabonskou smlouvu, víme, že je to legislativní ehm, postup, který se nejvíce využívá v této oblasti a umožňuje Evropskému parlamentu hrát zásadní roli, roli na stejné úrovni jako radě. Dále, jak už jsem, se o tom, už jsem se o tom zmínil, to znamená prostor, spravedlnosti, volného pohybu, volný pohyb našich občanů, eh, ovšem jsou zde určité konkrétní záležitosti, které bych měl který bych měl ocitovat, o který bych se měl zmínit. Dále je to operační spolupráce policejního charakteru v této oblasti, který hovoří o um, takovém tom řádném um, administrativním postupu, který se využívá v této oblasti. To znamená, že Rada přijímá uh, tyto akty jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem nebo například to evropský, eh, například je to záležitost evropského eh, státního návladního v této oblasti samozřejmě musí rovněž eh, být přijímána rozhodnutí jednomyslně. A pokud jde o kompetence na této úrovni, netýká se to pouze finančních zájmů, ovšem v této oblasti Evropský, Evropská rada rovněž při rozhodnutích musí, nejde o spolurozhodování, musí tam jít o, o schválení ze strany Evropského parlamentu. A dále, pokud jde o nějakou harmonizaci v této oblasti, trestně právních oblastech, spolupráce v této oblasti, každý členský eh, stát má takzvanou emergency break k dispozici, eh, pokud si myslí, že nějaký návrh legislativní by se mohl, by mohl mít dopad na základní oblasti jeho právního rámce, to znamená, to jakási záchranná brzda, která umožňuje členským státům v podstatě eh, odeslat zpět tyto dokumenty na radu. Je to vlastně taková záchranná brzda, která v podstatě pozdrží daný postup a v podstatě mm, tam jsou k dispozici asi čtyři měsíce, například je tam možnost eh, posílené spolupráce eh, ze strany devíti států v, tomto, v této oblasti. To no, je to protokol číslo 21 a 22. První se týká Irska a Velké Británie, druhý dá Dánska, ve kterém se hovoří o specifických pravidel, pravidlech u těchto tří zemí, protože Dánsko se nezabývá eh, nebo není zapojeno do tohoto společného boje proti kriminalitě a eh, Velká Británie a Irsko mají možnost obce Máme zde například přechodná ustanovení protokolu 36, který je velice důležitým, protože bude trvat ještě nebo platit ještě pět let až do 1. 12. 2004 14 od roku 2009 a v podstatě jsou kompetence soudního dvora. To znamená, to jsou ty kompetence, které tam byly ještě před Lisabonskou smlouvou, to znamená pro ty texty, které byly přijaty před Lisabonskou smlouvou, samozřejmě mm, až na výjimky směrnice, která se týkala obchodování s lidmi, který vlastně nahradil tento rámcové stávající rozhodnutí. V takovém případě samozřejmě je to Lisabonská smlouva, která by platila Rád bych zároveň zdůraznil to, že všechny tyto konkrétní procedurální záležitosti se mm, v podstatě, mm, v podstatě tam nejde o mm, pokrytí těch finančních zájmů Evropské unie, které eh, jsou pokryty článkem 325 smlouvy. To znamená všechny ty akty na základě článku 125 těch se netýkají tyto specifické postupy. Pokud jde o praktickou záležitost a boj proti kriminalitě, zákonodárci eh, Evropské unie mm, musí mít k dispozici právní základ, který pokrývá mm, všechny tyto oblasti, to znamená, jednak je to normativní záležitost, mm, aplikace, ať už jde o částečné zbližování nebo částečné harmonizaci, či totální Zároveň zde musí uplatňovat subsidiaritu v těch oblastech, kde například je to lépe, lépe řešeno na jiných úrovních. A musí respektovat proporcionalitu eh, a zároveň uplatňovat tzv. ultima ratio, princip trestního práva na základě tohoto eh, principu se uplatňuje eh, tento princip pouze, pokud eh, nebudeme k dispozici nějaké jiné postupy, tak jak to vidíme na základě rozhodnutí Evropského parlamentu z 22. května 2012 ve Štrasburku, pokud jde o přístup Evropské unie k oblasti trestního práva. A poslední podmínka je ta, aby charta základních práv byla respektována, především článek 47 až 50 této charty, to znamená eh, jednak odvolání, eh, prezumce neviny, možnost na obranu, obhajobu, legalita, proporcionalita eh, sankcí, Ehm, to znamená, a že samozřejmě, že nesmíte být souzen pro eh, určitý přečin dvakrát. A pokud jde o právní rámec, především boj proti organizovaným zločinu korupci a boji proti praní špinavých peněz, je důležité si uvědomit to, že smlouva nehovoří o nějakých předem definovaných eh, přestupcích. Je to spíše taková mm, doména, která by mohla být definovaná, která v podstatě již interně i na mezinárodní eh, rámci již byla určitým způsobem definována. V této oblasti Mm, nejde pouze o akty na národní úrovni, ale i o několik aktů na úrovni evropské, ale i zároveň konvence mezinárodního charakteru. Je to právní rámec, který je nesmírně složitý, mm, abychom nalezli nějaký jednotný způsob nebo nějaký koherentní přístup Korupce samozřejmě může být bez ohledu na to, zda je organizovaná nebo neorganizovaná, praní špinavých peněz může rovněž být organizované nebo neorganizované a tak dále, může to být propojeno s korupcí a tak dále. Musíme zdůraznit to, že všechny tyto domény, o který, kterými se bude zabývat vaše komise, to znamená především, váš výbor především organizovaný zločin, korupce, praní špinavých peněz, to všechno je zakotveno v článku 83 odstavce 1, čili minimální pravidla zde můžeme definovat eh, definovat, pokud jde o sankce, pokud jde o mm, trestně právní postihy a tak dále. To znamená, že mm, ovšem ale členské státy vždycky mm, mohou do tohoto seznamu začlenit ještě nějaké další oblasti nebo například být přísnější, pokud jde o postihy. Členský stát prostě může jít nad rámec toho, co je doporučeno. A pokud jde o sankce, ano, z právního hlediska v podstatě to neznamená pouze nějaký trest. Ta, ta sankce v podstatě může znamenat i možnost eh, mm, nejenom nejenom eh, teda těch samotných sankcí, které jsou zde, eh, které jsou zde určeny, například různé diskvalifikace, zamezení profesionální činnosti, nějaké administrativní postihy nebo konfiskace to všechno, jak už jsme se o tom zmínili, je k dispozici. Článek 83 odstavec 1 ovšem umožňuje zároveň využívat jiné právní základy nebo jiný právní přístup, tak aby mm, mm, to znamená boje proti, eh, proti těmto kriminálním činnostem. Já už jsem se o tom zmínil, to článek 325 nebo určité administrativní správní postihy, eh, článek 5.14, který považuji za velice důležitý, já osobně, protože toto je právě právní základ, který umožňuje Evropské unii harmonizovat tuto problematiku a přijmout určitá opatření v této oblasti, především pokud jde o eh, veřejné zakázky. Například eh, je to možnost eh, prevence v této oblasti, dohledu v této oblasti, který by mohl mít dopad na boj proti korupci a praní špinavých peněz, a zároveň eh, přiblížit ten přístup boje jednotlivých členských států, tak abychom zabránili této kriminalitě v oblasti veřejných zakázek, tak jak to stanovil Evropský soudní dvůr. Opatření v této oblasti, eh, v trestně právní oblasti, eh, v podstatě, eh, jak už jsem se to zmínil, zde nemáme v podstatě možnost uplatnění těchto prostředků. Ovšem můžeme využívat článek 114, který je vlastně bývalým článkem 95, který který představoval možnost nebo hovořil o možnosti boje proti praní špinavých peněz. Byl to sice správný nástroj, ovšem samozřejmě mohl být doplněn i trestně eh, právními postihy na základě článku 83. A úplně na závěr, protože mám pocit, že už můj čas vypršel, bych rád zúraznil syntetickým trošku způsobem. To, že Evropská unie zde teda nemá zatím takové ani exkluzivní, ani obecné kompetence, pokud jde o boj proti korupci, boj nebo eh, praní špinavých peněz a tak dále, protože to je v kompetenci členských států. Ovšem máme určité kompetence konkrétní, v určitých konkrétních případech, boj, pokud jde o prevenci, kooperaci, definice, sankce a tak dále. Toto jsou sdílené kompetence. Ovšem, eh, pokud jde o výkon trestu, tak to samozřejmě, nebo mm, zadržení, tak to, mm, tam nemá Evropská unie zatím pravomocem, eh, to zatím nebylo úplně harmonizováno pouze v případech, kdyby, nebyl, kdyby mm, v podstatě neby, kdy eh, například využíváme evropský zatykač, tak v těchto případech je to možné kompetence, Stále stávající kompetence mohou být pouze uplatňovány na základě proporčního přístupu, subsidiarity, tak jak to kontrolují národní parlamenty, musí to být v souladu se základními právy, tak aby um, se uplatňovalo pouze to, co můžeme na evropské úrovni v oblasti trestního práva skutečně ho skutečně realizovat. Samozřejmě, paní předsedající, že my děláme určité analýzy, pokud je o konkrétní akty, konkrétní legislativu a tak dále. Ovšem, pokud budete mít nějaké konkrétní rámce, eh, konkrétní dotazy k obecnému rámci nebo řekněme k nějakým konkrétním záležitostem eh, k, u sekundárního či primárního práva, tak jsem připraven odpovědět na vaše konkrétní dotazy. Děkuji vám za pozornost. Srdečně vám děkuji. za tento úplný přehled a hned chci udělit slovo panu Mitchellovi. Děkuji. Děkuji právní službě za prezentaci. Bylo velmi obtížné to vše strávit a zpracovat, co jste řekl, ale doufám, že eh, uvidíme eh, vaši eh, přednášku v písemné podobě. Já bych chtěl říci následující a mohu pouze hovořit za E, ten právní systém, který znám e, nejlépe. Hovořil jsem e, o kanceláři nebo úřadu pro zabavování ilegálně nabitého příjmu v Irsku. Oni využívají občanské právo, nikoli trestní právo ve své činnosti. A to je velmi důležité. Když eh, máte někoho, kdo má eh, skromný eh, příjem a dokonce hm, pobírá sociální dávky a přitom ale vede život milionáře, pak je jasné, nebo je zde podezření, že jste asi toho eh, majetku eh, nabil hm, ilegálně. A postupuje se pak eh, podle občanského práva, respektive proběhne pak hm, soud a na základě občanského práva pak může být v případě předložení dostačujících důkazů ten majetek zabaven je možné využít eh, zesílenou spolupráci v této oblasti na evropské úrovni. Eh, je mi jasné, že existují i jiné právní systémy. Eh, v Irsku jsme velmi neochotně sahali po, těchto, po tomto právním systému až do chvíle, kdy byl zastřelen jeden novinář, který se zabýval organizovaným zločinem. Takže nemůžeme se dále skrývat považovat za základní eh, práva. Vidíme eh, mnohdy, že eh, lidé, kteří v podstatě nemají pravidelný příjem, vlastní obrovské farmy a koně a tak dále a je důležité, aby takový tání ke spravedlnosti nejde teda pouze o trestní právo, ale jde také o občanské právo a jak uplatňovat teda občanské právo a občanský soudní řád v boji proti těmto neduhům. Děkuji. Dvě minuty má pan Kročeta. Já bych chtěl srdečně poděkovat právní službě za eh, nástín tohoto obecného referenčního rámce eh, k otázkám, jimiž se zabýváme. Nedomnívám se, že by si náš výbor eh, měl osobovat eh, nárok začít od nuly v boji proti organizovanému zločinu. Nicméně domnívám se, že bychom, eh, že máme asi jiný úhel pohledu na naše úkoly. Pan Borsellino například ve své otázce na paní komisařku to vyjádřil jasně jaký eh, právní rámec platí pro ochranu svědků, to znamená těch, kteří vypovídají proti organizovanému zločinu. Já mám za to, že na evropské úrovni v tomto ohledu ještě nemáme koherentní rámec, respektive jsou členské státy, které ještě nemají um, žádné úpravy uh, ohledně ochrany svědků právní úpravy o ochraně svědků. A to je něco, um, kde musíme přidat. Samozřejmě nikdo eh, členským státům nezakazuje mm, přijímat více právních úprav. O to nejde. Jde tady o to, že my musíme mít povinnost eh, říci nebo nařídit členským státům, že nesmí eh, klesnout pod určitý standard. Eh, jak eh, to vypadá v zemích, které se zdráhají například provést extradici, vydání zločince, anebo eh, země, které neprovádějí zabavování ilegálně nabitého majetku a tak dále. Já se domnívám, že konfiskace nebo zabavení ilegálně nabitého majetku ani nestačí. Je nutno jít ještě dále pokud eh, budeme eh, pak ten zabavený majetek pouze dražit, tak to zase eh, získají mafiáni. My musíme ten majetek využít k sociálním účelům například. Paní Weiler má slovo. Já bych chtěla poděkovat za velmi rozsáhlé argumentace, které jsme si vyslechli a mám dvě, tři otázky. První otázka. Zmínil jste, respektive zdůraznil jste, že Evropa, Evropská unie eh, eh, má pouze sdílenou kompetenci, eh, nikoli vlastní. Domníváte se tudíž, že bychom se měli soustředit zejména na lepší koordinaci a lepší provádění v členských zemích? Protože pokud to neumíme my sami, pak je o to důležitější, abychom eh, uplatnili svůj vliv na úrovni členských států. Druhá otázka. Mám dojem podle vašich eh, vývodů, že už nemáme v tom instrumentáriu žádné deficity, protože jste toho vyjmenoval tolik pozitivního, co již eh, eh, dělat umíme, můžeme a snad i děláme. Mohl byste snad ještě vyjmenovat dva, tři body, kde se domníváte, že z hlediska právního existují v těchto oblastech ještě určité deficity, nedostatky a kde bychom eh, měli eh, být činní, ale nemůžeme, protože k tomu nejsou právní základy. A pak eh, to, co řekl můj předřečník, eh, zabavování eh, majetku, to je něco, co je velmi, velmi důležité. A já se často táží, jak to, že je to u Američanů možné, že oni poměrně snadno zabavují majetek, o který mají zájem, kde jsou do toho zapojení a proč to neumí Evropská unie. Děkuji. Poslední se hlásí paní Matia. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala právní službě za tuto studii, opravdu velice důkladnou studii. A já, podobně jako pan Mitchell, bych se ráda zeptala, zda bychom mohli, řekněme, e-mailem obdržet tuto vaši zprávu, protože to je pro náš výbor opravdu nesmírně zajímavé. Zpráva Alfano, o které jsme hlasovali ohledně organizovaného zločinu v bodě číslo 7 této zprávy, Evropský parlament požadoval studii, pokud je o ten dvojí přístup v současné době a zrušení, například pokud je o konspiraci a tak dále. Ráda bych se zeptala, jak se na tento přístup dívá právní služba. Grazie, onorevole Jacolino. Děkuji, pan Jakolino. Já to vezmu velice stručně. Já bych chtěl poděkovat také správnímu servisu a myslím si, že to, co jste bylo předneseno, je velice kvalitní věc. Justiční a policejní spolupráce je samozřejmě důležitá, ale to i jako prevence. Teď mám tady konkrétní otázku. Otázka tedy není to, jak se dostat k penězům eh, mafiánů a na to samozřejmě potřebujeme eh, zcela účinné nástroje. My máme třeba rámcové dohody eh, z roku 2001-2008 před dvěma, třemi týdny jsme přijali rezoluci o evropském přístupu eh, v trestním právu. Nicméně je zcela nepochybné, že eh, je důležité to, aby případné rozsudky byly vykonatelné také v jiné členské zemi, než ve které padly. Například eh, Eh, že nějaký eh, majetek bude, půjde dejme tam do dražby v jiné členské zemi. Eh, čili hm, bylo tady správně to, co tady zaznělo, prostě je třeba mafiánu mít po majetku a to zcela bez ohledu na to, v které zemi se nachází. A teď ještě, Chajor, než Eh, tedy bude možno pokládat, tedy odpovídat na otázky. Já mám taky ještě otázku. Chtěla bych informovat eh, všechny kolegy o tom, že budeme požadovat od, eh, od právního servisu, aby tuto přednášku vydala formou oficiálního stanoviska, ať se máme čeho chytit. A teď je mm, otázka, která naváže na pana Kročetu. Prakticky neexistuje žádný právní rámec ochrany svědků a jejich rodin. Existuje celá řada lidí, kteří bojují proti organizovanému zločinu a jejich přínos je veliký. A jsou to také lidé, kteří potom vypovídají jako svědci před soudem. A já Eh, tady eh, třeba hovořím nejenom o jednotlivcích, ale třeba také o podnikatelích, kteří bývají vydíráni. My jsme tady měli možnost eh, si hm, tady projít celý seznam různých vyšetřování a hm, také příspěvků příspěvků svědků a jaký to potom mělo vliv jestli na, na konečný verdikt. Čili já myslím, že z tohoto hlediska je třeba se věnovat této problematice. Dále ještě eh, článek 187.2c, eh, eh, neboť v tomto článku smlouvy o fungování Evropské unie říká, že parlament a rada mohou přijmout opatření, v oblasti společných technik vyšetřování. Co to vlastně znamená? Můžete to nějak upřesnit? Prostě toto je možná vlastně jaksi vyšetřování, to, to je možná úplně nejdůležitější. Čili eh, mě by zajímalo, jak to tady vypadá v té oblasti společných technik vyšetřování. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za všechny dotazy, nesmírně zajímavé, ale zároveň obtížné dotazy. Pokud jde o ten můj příspěvek, který byl nesmírně rychlý, to bych rád zdůraznil, vám Můžeme samozřejmě po schválení generálního ředitele předložit tento příspěvek, ovšem v podstatě je to takový pouze přehled ehm, právního rámce na základě primárního i sekundárního práva. Je, ovšem, pokud byste chtěli vidět nějakou konkrétnější analýzu, řekněme hlubší analýzu konkrétních věcí, tak jsme připraveni vám připravit skutečně takový oficiální právní stanovisko. Čili ten text, který jsem předložil, vám samozřejmě bude moci poskytnout a poté i nějaké oficiálnější stanovisko. A nyní, první dotaz. Pokud je o konfiskaci v jednotlivých členských státech, že ten systém je jiný v různých zemích, ano, toto zákonodárci, toho jsme si vědomi, jakožto zákonodárci v EU. Takový příklad bych vám mohl mm, citovat, zde uvést, nešlo o konfiskaci, ovšem o evropský ochranný příkaz v loňském roce který vyvolal obrovskou zajímavou rozpravu na půdě Rady, Komise Evropského parlamentu, protože toto opatření prostě různé členské státy chápaly jinak, některé jako správní nástroj, jako občanskoprávní nástroj či trestně právní nástroj. Toto prostě mm, i v této oblasti máme samozřejmě postupy ohledně aplikace tohoto nástroje. Můžeme si samozřejmě představit, že takový nástroj, který bychom měli k dispozici, například konfiskace kriminálního majetku, by mohlo být určitým, řekněme, správním opatřením, pokud by bylo uplatňováno v rámci nějakého konkrétního, mm, konkrétní politiky Evropské unie. Druhý dotaz. Posílená spolupráce. Ano, horizontální, v horizontální rovině je to možné. Členské státy mohou využít posílené spolupráce v horizontálním směru, pokud e, na základě článku 17 e, Evropské smlouvy se takových států najde nejméně devět. Další byla kompetence tak exkluzivní a mm, sdílená mm, kompetence, ano, na základě smlouvy tento rozdíl jasně vidíme v oblasti trestně právní. Jsou to právě ty sdílené kompetence a možnosti, které EU má. Samozřejmě, že koordinace by možná mohla být lepší mezi členskými státy, mohli bychom rovněž se podívat na to, jakým způsobem je rámcová, mm, rámcové rozhodnutí a směrnice transponována na národní úrovni. I tam se to liší, ovšem tomu by se měly věnovat kompetentní úřady na straně komise. Další dotaz, který jste zazněl, je a ten seznam těch trestních činností, který je jaksi omezen, to je sice pravda, ovšem je to na základě článku 83 odstavec 1 Ovšem tento seznam v podstatě již je mnohem širší než ten, který jsme zde měli před Lisabonem. Rada mm, postupovala právě tímto způsobem. Z tohoto důvodu to chtěla rozšířit rámcové rozhodnutí, tam hovořil například i mm, oblasti boje proti padělání eura a tak dále. Nebo mm, řekněme, zneužívání právomocí po, nebo určitých funkcí v přeshraničním eh, charakteru, pokud to splní podmínky článku 83 to jsou další oblasti, které by ráda mohla na tento seznam předat. Dále jste byla do... Dále se zazněl dotaz. No, konspirační záležitosti, konfiskace, zda jsem to správně pochopil, nejsem si úplně jistý, ovšem myslím, že bych zde mohl zdůraznit následující věc. My jsme zatím neanalyzovali situaci v jednotlivých členských státech takovým opravdu detailním způsobem, ani ve třetích zemích, například ve Spojených státech. Myslím si, že ta stávající situace rozhodně není uspokojivá, ovšem my se nacházíme pouze na samotném počátku aplikace Lisabonské smlouvy v této oblasti. Samozřejmě, že mm, je to i ta zpráva De Jong z 25. která je nesmírně důležitá pro stanovení závěrečného stanoviska Evropského parlamentu. Dále to byl dotaz ochrany obětí. Samozřejmě s tím souhlasím, máme zde směrnici, která chrání oběti v současné době na základě článku 82 odstavec 2 se věnujeme této eh, analýze. Je zde několik problémů, které vyvstaly v průběhu jednání o této směrnici. Ty potíže, to bych rád zúraznil, ty potíže, které mají členské státy v překonání určitých tradičních omezení národní legislativy. Promiňte, už mi bylo, už mi bylo naznačeno, že bych to měla zestručnit. Dále je to role svědků v trestně právním řízení. Zde bych rád zdůraznil roli svědků v trestně právním postupu, to je ještě pořád do velké míry kompetence členských států, to bych na to nesměl zapomínat. A asi by bylo dobré podívat se i na efektivní aplikaci článku 87 odstavce 2 písmeno C, pokud jde o vyšetřování trestních činů. Ano, jediná věc, kterou bychom vám mohli slíbit v tomto ohledu, je analyzovat celou záležitost a přijít s nějakým písemným stanoviskem. Vidíme, že to je věc, která pro vás hraje zásadní roli, je to důležitá oblast. Myslím si, že jednotlivé státy o tom mají mnohem lepší a širší povědomí než jednotlivé národní Ehm, než náš parlament. Eh, děkuji vám. A eh, chtěl bych eh, poděkovat za celé toto vystoupení. A nyní bych poprosila šéfku DG Justice v komisi, aby přišla tady mezi nás a předsednický stůl. Oggi eh, noi abbiamo fatto questo primo scambio di opinioni con la commissaria. Tak, eh, my jsme už absolvovali výměnu názoru s paní komisařkou Malmströmovou, eh, která byla víceméně o celkové strategii Evropské unie o boji proti organizovanému zločinu, což zajímá náš výbor. Nicméně v komisi jsou další direktoráty, které také se zabývají bojem proti organizovanému zločinu. A možná, že DG Justice je v předních řadách a my zde máme nyní její předsedkyně, kteří, která nám zde poví o činnostech svého úseku a záměrech tohoto úseku na, eh, tedy v oblasti boje proti organizovanému zločinu a praní špinavých peněz. No a samozřejmě poté budou opět otázky a odpovědi. Takže děkuji, že jste, nám, eh, že jste k nám přišla, že jste odpověděla na, naš, eh, na naše pozvání. Paní předsedající, především eh, děkuji za pozvání DG Justice na toto počáteční zasedání vašeho výboru. Také bych se chtěla omluvit za paní komisařku Redingovou, která eh, je hlavou našeho direktorátu a bohužel zde dnes nemůže být. Já jsem si s velkým zájmem vyslechla debatu, kde paní komisařka Malmströmová a váš právní servis tady přednesli své prezentace. Samozřejmě, že paní komisařka Malmströmová je v prvních řadách boje proti organizovanému zločinu, ale třeba další DG, jako třeba vnitřní trh, eh, určitě také musí spojit síly v boji proti eh, tomuto fenoménu. Jde tedy o jakýsi průřezový přístup eh, který zahrnuje spoustu politických instrumentů a samozřejmě jde o vytváření synergií. My jsme sledovali vaši loňskou zprávu z vaší iniciativy, která se býva, zabývala řadou témat, které spadají do justice a také eh, to, co schválil také pan De Jong, který tato zpráva o Eh, justici. Samozřejmě je pro nás velmi pozitivní, že v ní máme takovéto angažmá parlamentu ve všech aspektech kriminálního práva. A to je součást institucionální dynamiky, které vytváří prostor eh, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti pro občany EU. Jen stručně bych připomněla, že loni jsme připravili sdělení o evropské politice oblasti trestního práva a samozřejmě probíhá jakýsi proces eh, rozvíjení trestního práva napříč institucemi. Tak my víme, že, eh, že eh, v celé Evropské unii se odehrává boj za zneužívání tohoto společného prostoru pro organizovaný zločin. Víme, že členské země samotné s tím nic nenadělají a navíc také víme, že jejich právní systémy nejsou zcela kompatibilní, což dále znesnadňuje přeshraniční spolupráci. A proto je tak důležité snažit se eh, jakýmisi měkkými opatřeními a legislativními opatřeními eh, posílit spolupráci mezi nimi. A e, Lisabon, jak nám vysvětlil právní servis, tomuto procesu napomohl. Současně s tím musíme být ovšem dělí a dávat pozor na dodržování základních práv, což určitě je také něco, co vám leží na srdci v tomto výboru. Paní komisařka Redingová samozřejmě také e, má zkušenost s tím, že e, právě základní práva E, jsou značným omezením, které musí respektovat nová legislativa v oblasti boje proti, e, tedy v oblasti trestního práva, tak aby to, co má zasáhnout kriminální prostor, nezasahovalo individuální e, svobody. To znamená, že musíme dbát na dodržování základní charty a také přiměřenost, subsidiarita a princip posledního eh, odvolání. Já si myslím, že to, co jsme zatím předvedli, je celkem úspěšné, pokud se týče eh, trestního práva a příslušných činností. Máme k dispozici řadu instrumentů, které by měly být plně využity v boji proti organizovanému zločinu. Není to vždy jen otázka produkce nové legislativy, někdy jde spíše o efektivnější implementaci stávající legislativy. To může být úplně stejně důležité a myslím si, že i o to jde částečně tomto výboru. Implementace, tak ta se vždy bude opírat o Lisabon, který umožňuje a otevírá nové možnosti tak eh, ten nejdůležitější nástroj, to je evropský zatýkací příkaz, velice inovativní nástroj v boji proti organizovanému a závažnému zločinu a dá se říci, že se podle toho už mnoho dosáhlo. Eh, abych to ilustrovala, mohu vám říci, že mezi lety 2005 a 10 téměř 16 tisíc takovýchto příkazů bylo vykonáno. Což neznamená, že by tento nástroj byl úplně dokonalý. V implementační práci jsme uznali, že navzdory operačnímu úspěchu eh, v sobě obsahuje určité slabiny, které se překonávají v rámci spolupráce mezi českými zeměmi. Pokud se týče konfiskací, Paní komisařka Malmströmová už řekla, že jde o zásadní mm, eh, nástroj eh, potírání finančních zisků eh, v oblasti organizovaného zločinu. My jsme vydali dvě rámcová rozhodnutí o zmrazení majetku a konfiskaci. Tyto nástroje již byly implementovány zhruba polovičkou členských zemí a ukazuje se, že v těch zbývajících členských zemích eh, je třeba věnovat ještě určité úsilí pro implementaci těch nástrojů. Už tady zasnělo, že systémy konfiskace majetku se velice liší v jednotlivých zemích. Je to také otázka občanského práva versus trestního práva a některé členské země mají velice efektivní systémy, jinde jsou příslušné mechanizmy spíše chabé. My se snažíme eh, zlepšit implementaci stávajícího, stávajícího rámce a v tomto rámci jsme spustili komparativní studii, která se má eh, zacílit na to, jak nejlépe zdokonalit právě tento systém eh, konfiskace jde na, také o porovnání a také jak postupovat dále. Paní Malstrenová se zabývá otázkou minimální harmonizace v oblasti eh, konfiskace a my se zabýváme otázkou vzájemného uznávání. Otázkou je, jak, jak co nejlépe zjistit informace o proveditelnosti budoucích opatření. Pokud se týče justiční spolupráce, máme prakticky instrument, který se nazývá vzájemná justiční pomoc, která který ovšem může být eh, nahrazen novým nástrojem, a to je Evropský vyšetřovací příkaz, který zítra postupuje do trialogu. Tento nástroj bude mít velmi praktickou hodnotu a opravdu zlepší eh, a urychlí provádění vyšetřovacích opatření eh, napříč EU. Eh, bude se to týkat oblasti získávání informací, vyšetřování, eh, sběr, sběr důkazů a přímo řízení. My také hovoříme o společném vyšetřovacím týmu. Jsou to velice praktické nástroje v boji proti organizovanému zločinu, eh, které mají k dispozici Eurojust a Europol a je to moderní operační nástroj, který zahrnuje policejní a justiční spolupráci. V roce 2011 eh, vzniklo 23 nových týmů eh, v rámci asistence dle Eurojustu a s finanční pomocí Evropské komise. Národní orgány se seznamují eh, a jejich povědomí o těchto nástrojích a je jejich fungování narůstá a zapojí se do těchto týmů. Také bych chtěla říci, že toto je věc, eh, kterou která není zase tak známe, takzvaný ICRIS to je systém evropských trestních záznamů. Ten začal fungovat teprve koncem dubna na základě rámcového rozhodnutí členských zemí a jde o elektronické propojení databází trestních rejstříků členských zemí pouze tedy členských zemí, ale umožňuje výměnu informací a vznašení dotazů eh, velice rychlým způsobem, eh, což dříve neexistovalo a bylo když tak závislé na ryze bilaterální spolupráci. Což znamená, že soudci a prokurátoři v členských zemích eh, mohou se dostat k informacím člověka, který byl odsouzen eh, někde, některé jiné členské zemi již v minulosti. Takže eh, my už od konce dubna máme eh, fungující software. 16 členských zemí se již zapojilo, výsledky zatím nevíme, protože to je příštěstvá záležitost, ale je to opět něco, co je důležité pro praxi. Dále, eh, pokud se týče eh, dalších eh, vyšetřovacích postupů, tak to je důležité pro komisi. Nám jde o posílení Eh, mezinárodního vyšetřování organizovaného zločinu a to znamená, že ale, aby to fungovalo, potřebujeme minimální standardy. Abychom měli minim, tedy pouze tehdy, když máme minimální pravidla, pokud se týče spravedlivého soudního řízení, jedině takto se buduje důvěra. Vzájemná důvěra mezi orgány členských zemí je zásadní pro zajištění efektivní aplikace našich nástrojů, jako je zatýkací pří, evropský zatýkací příkaz a další nástrojů vzájemné uznávání. O obětech se už hovořilo několikrát a tvoří, tvoří významnou část této problematiky organizovaného zločinu. Momentálně v trialogu probíhá debata o návrhu, který obsahuje řadu jednotlivých prvků a v průběhu jednání, eh, jak si to nabylo formy, která má přidanou hodnotu a my tedy předpokládáme, že výsledkem bude to, že z hlediska obětí eh, vyprodukujeme nejlepší možná, ačkoliv minimální pravidla na jejich ochranu. Čili ta směrnice, ta se bude týkat eh, všemi typy eh, obětí a zločinu. Také jsem hovořila o ekologickém zločinu, tak my máme skutečně směrnici, která Eh, řeší tedy eh, z hlediska trestního práva porušení ochrany přírody eh, na zemi i na mořích. Týká se to například zacházení s odpady nebo s ohroženými druhy. To všechno tam je v této směrnici. Čili zde se to bude posuzovat jako trestní případy, trestné činy v členských zemích a v loňském Eh, roce eh, vypršel termín pro transpozici, takže teď si musíme vyčkat, eh, jaký to bude mít praktický dopad. A dále tady je otázka o zneužívání trhu pomocí insider informací, čili to se také bude podle trestního práva. Takže toto je podle Lisabonu a podle Stopcom. Takže my samozřejmě víme, že existuje rozsáhlý eh, trh obchodování s drogami. Říká se, že nějakých 17 miliard eh, je objem tohoto obchodu pouze v EU. No a to samozřejmě umožňuje kriminálním gangům eh, vykonávat kriminální činnost, která ohrožuje bezpečnost našich společností. Právně eh, řečeno máme dnes už eh, rámcové rozhodnutí eh, z roku 2004 o obchodování s těmito látkami, ale tento text má určité slabiny, které momentálně studujeme a uvažujeme tedy o modernizaci této legislativě o obchodování s drogami v příštím roce. Současně s tím ještě letos chceme Eh, poskyt, jsme eh, přeložili legislativy o psychoaktivních eh, látkách, což není tak úplně vaše parketa, ale doplňuje to celý obrázek. Také nás zajímají určité klíčové indikátory, abychom mohli sledovat rozvoj a vývoj na tomto trhu, abychom mohli zacíleně fungovat proti prodeji drog. Také paní komisařka Malmströmová se tím bude aktivně zabývat ale my tedy potřebujeme tedy více faktů, abychom eh, mohli politiku založit opravdu na důkazech. Tak eh, to je věc eh, spíše tedy budoucnosti, také budeme hovořit o MARK, což je operativní záležitost namířená proti obchodování s drogami v mediterálním prostoru. A jak řekla paní Malmström, tak eh, samozřejmě my chceme eh, tedy my víme, že se tam tedy, eh, jak probíhají finanční toky ve, v jednotlivých oblastech. Myslím si, že to, abych, abych to jaksi doplnila, tak to nějak napojit teď na reálnou ekonomiky. My, my brzy budeme se zabývat otázkou Eh, falšování a padělků. A tentokrát bude o padělky eura. Eh, I toto bude, i toto bude mm, posunuto do oblasti eh, trestního práva a my věříme v značný odstrašující účinek. Na tom tedy právě pracujeme. Dalším návrhem je Eh, otázka ochrany finančních eh, zájmů, a to tady zaznělo také mnoha příspěvcích, je to také o podvodech a dalších nedostatcích, eh, které jsou na úkor rozpočtu EU. A to se týká poměrně značných legálních zisků. V mnohých případech se to tedy týká různých eh, kriminálních pohybů, ale nemáme zatím eh, příliš mnoho eh, údajů. My tedy víme, že příliš mnoho peněz daňových poplatníků na úrovni Evropské unie mm, opravdu mizí v rukou organizovaného zločinu. My máme tedy údaje ze zpráv, které předkládají členské země OLAFu a tady se označuje, že by to mohlo být nějakých 600 milionů eur, eh, což je skutečně podvod. A daleko více je tam ještě různých nedostatků a chyb, které nemusí být eh, úmyslné. Ehm, ovšem, eh, pokud se týče toho, čísla popisujícího objem podvodu, to může být také mnohem vyšší, možná, že ne všechno se skutečně ohlásí a ne všechno je známo. A zároveň eh, tím, že eh, míra prokázání eh, těchto podvodů je poměrně nízká v českých země. Buď se tedy ne sledují, nedotahují případy do konce, nebo to strašně dlouho trvá, to vyšetřování. No a my teď eh, máme ovšem na to speciální právní základ a připravovaná směrnice určitě pomůže vyšetřovatelům, eh, prokurátorům a soudcům, aby mohli v praxi eh, urychlit vyšetřování a abychom neměli tak prostě roztříštěná ustanovení v Evropské unii. My zatím tedy pokud se týče budoucnosti, tak eh, samozřejmě eh, budou další zasedání a budeme mít určitě příležitost eh, vysvětlit, čeho jsme dosáhli. Ale hm, my tedy pracujeme na koordinaci již vyřešených precedenčních případů, máme statistiku, teď se zabýváme zejména Eurojustem a členskými zeměmi a na implementaci rozhodnutí z roku 2008, které eh, mělo, mělo zlepšit praktické operační eh, kapacity. Podle článku 85 smlouvy máme nyní nové možnosti, jak posílit a rozvíjet Eurojust a po deseti letech už možná víme, co by se dalo dělat pro zjednodušení a zefektivnění této agentury. A my příštím roce předložíme návrh, kterým se právě tohoto budeme snažit dosáhnout. A samozřejmě bavíme se také s kolegy z DG Home, tedy vnitřních eh, záležitostí, eh, která pracuje na návrhu k Europolu. Eh, k tomu Eurojustu patří ještě také otázka evropského veřejného prokurátora to vyplývá z článku 86 smlouvy, eh, kde je možnost, aby takový úřad vznikl a eh, aby se zabýval především finančními zájmy Evropské unie. Dále jsme začali eh, zvažovat, jak by to mělo vypadat s tím, že někdy v příštím roce by měl být na stole konkrétní návrh. My tedy se chystáme do konzultací, vlastně jedna internetová konzultace už probíhá a také v budoucnosti bychom měli pokračovat v konzultacích eh, s různými stakeholdery a tak dále. Tady je celá řada otázek, kterými se můžeme zabývat, například Eh, stupeň centralizace, decentralizace, zodpovědnosti, eh, vazby mezi eh, Eurojustem, EPO, LAFem. Takže pokud váš výbor se bude chtít angažovat v podrobnějších debatách, myšlenkách a tak dále, tak eh, to určitě nás bude velice zajímat, neboť eh, otázek pro zkoumání je mnoho. No a ještě na závěr eh, k otázce vzájemného uznávání soudních rozhodnutí a vzájemnou a vzájemné důvěře. Tak samozřejmě my proto potřebujeme mm, režim, mechanismus, který bude velice rychlý to je zásadní. No a my tedy, když se tedy vrátíme do Háku a tedy, tak to určitě eh, máme, určité nástroje, které to mají dělat, ale eh, myslíme si, že eh, zásadním úhelným kamenem je právě to vzájemné uznávání. Mnohé z toho je zakotveno v Lisabonské smlouvě, ale naše implementační zprávy celkově ukazují, že mezi českými zeměmi se občas vyskytuje nedostatek důvěry, což brzdí používání těchto instrumentů vzájemného uznávání. Možná existuje řada způsobů, jak překonat tuto mezeru, ale eh, jednu, jednu věc se z toho zmínila paní komisařka Mestremová a to je školení. Čili eh, komunikace a mm, další vzdělávání tam máme pro všechny praktiky v oblasti justice, prokurátory, soudce a tak dále, tak aby eh, tito experti eh, lépe chápali evropskou legislativu a vzájemně si více mohli důvěřovat, aby se tyto instrumenty efektivněji využívaly. Čili toto je naše představa, co bychom měli dělat eh, směrem k roku 2020, eh, kdy my chceme alespoň 700 eh, soudců, prokurátorů a tak dále zapojit do toho vzdělávání, aby každý z nich absolvoval alespoň jeden nějaký kurz a doufám, že parlament nás v tom podpoří. Čili tolik Eh, velice eh, rychlý přehled a materiál na budoucí debaty. Ale já si myslím, že je to takové eh, užitečné východisko pro další reflexy a debatu. Děkuji vám všem za pozornost, paní předsedající. Direktore Knudsen, pro mě je to fundamentální. Děkujeme, děkujeme. Paní ředitelko, a nyní bych poprosila kolegy, kteří požádali o slovo. Začneme s panem Matiem a poté samozřejmě nemůžeme, nejdříve paní Matěje a musíme být rychlí, aby nám paní kolegyně mohla odpovědět. Ano, děkuji paní předsedkyně, velice stručně, ona v podstatě eh, již eh, paní ředitelka odpověděla částečně na odpovědi, které jsem chtěla pohložit, nesmírně nás těší, že jste mezi námi, protože v podstatě je to určitý signál toho, že vám záleží na spolupráci s naším výborem. Bohužel my máme trošku takový pocit, že ta policejní spolupráce je často kvalitnější než, řekněme, v oblasti soudnictví. Já v podstatě mám pocit, že komise možná sama má asi trošku problém s harmonizací v této oblasti, pokud jde o legislativu. Já prostě bych chtěla, abychom zdůraznili problémy v policejní spolupráci, abyste mm, nám něco řekli o tom, pokud jde o vzdělávání soudců, pracovníků v oblasti soudnictví. Vy jste, vím, že budete chtít vytvořit takový, mm, takový celek, který by se věnoval této problematice. Čili co bychom mohli udělat, aby tato tradice, řekněme, národní, pokud je o justici, abych abychom, abychom tím nenarušili spolupráci na evropské úrovni. Dále je to ten portál e-justice, který by možná mohl rovněž přinášet aktualizované informace. Zda byste nám mohla k tomu říci pár slov. Rovněž pokud jde o soudce, zda například budete mm, pracovat i na oblasti etiky, tak abychom zde pouze nehovořili a nevyužívali nějaká plana slova, abychom i na tomto poli mm, pokročili, jakým způsobem by Evropská komise mohla dosáhnout určitého pokroku. Děkuji, říká paní předsedkyně a na dvě minuty paní Gomes, Paní Klicen, Ráda bych se zeptala, zda jste věnovali pozornost našemu, naší zprávě Evropského parlamentu ohledně těch eh, přeletů začených eh, údajně CIA, mučení, protože doporučení v této zprávě hovořili o tom, že v podstatě na letištích, na našich letištích nemáme dostatek um, um, například um, nástrojů pro potírání u civilního letectví, um, pokud jde o potírání všech těch nešvarů, který jsme se zmínili, drogy, zbraně a tak dále. Vy jste se zmínila, já s vámi souhlasím v tom, že občas nejde o to, jaká mm, bude ta nová legislativa, ale jakým způsobem je implementována v stávající legislativa. Hovoříte o minimálních standardech, u soudních eh, sporů, budování důvěry mezi členskými státy a tak dále. Jaké hodnocení máte u vás na generálním ředitelství o stávající situaci, například ehm, boj proti korupci, organizovanému zločinu, soudní mm, případy v tomto ohledu, praní špinavých peněz? Problém totiž nejsou pouze ty soudní procesy, ale vyšetřování, ten vyšetřovací proces. U mě příklad v Portugalsku mnoho případů je vyšetřováno, všem ne způsobem. V podstatě já nevím, jak se tomu řekne anglicky, ale že v podstatě vyprší určitá lhůta a vy v podstatě už nemůžete poté toho člověka stíhat, máte před sebou jasného zločince a nemůžete nic dělat, protože promlčela, protože ta, ta doba v podstatě eh, uplynula, promlčela a tak dále. Čili hm, to je nesmírně důležité, aby eh, vaše ředitelství mělo přehled o tom, co se děje v členských státech hovořila jste o evropském rozpočtu a trestních činech v tomto ohledu. A co například, um, když je ohrožen národní rozpočet v takových zemích, um, kde zasahuje evropská trojka v důsledku krize, například um, zakázky v oblasti obraného odvětví, mnoho těchto problémů, nemáme údajně možnost stíhání v členských státech na tomto poli. Například v Portugalsku EU prostě nepřišlo žádnými konkrétními kroky. Děkujeme. Pan Skilakakis má slovo. Já mám dvě otázky. První Fakta a čísla. Vy jste se zmínila o podvodech páchaných na EU rozpočtu asi v hodnotě 600 milionů. To údajně vykázaly české státy. Je to celková částka, nebo to jsou podvody, nebo částky ročně? Protože je to asi takový princip ledovce. Jak to asi vypadá v reále? Podle vás jsou zde nějaké možnosti, jak nezávisle zhodnotit či změřit to, co se děje, co komise v tomto ohledu dělá. A druhý dotaz. Už se o tom zmínila kolegyně Gomeš. V Řecku nyní probíhá takový případ eh, praní špinavých peněz, korupce, podvětví obrany, možná stovky milionů eur, to mm, může znamenat ztráty v takovém prostě to pouze v jednom případě. Je to problém celoevropský přece mm, oblast eh, obrany, to není pouze národní záležitost, je tam poskytovatel na jedné straně, poté země, která kupuje a tak dále. Šetříte i tento typ eh, problému volal vás někdo, žádal o pomoc, spadá to do vaší jurisdikce, prosím, děkuji. Děkujeme, pan Newton Dan. Velice stručně ten panel, ten, spol, ten, ten ty týmy společného vyš, pro společné vyšetřování, já jsem to možná nepochopil správně, vy jste řekla 33, já nevím, zda to bylo ročně, nebo to, to je ale malé číslo, ne? Já mám počet, zde vlastně probíhá tolik kriminálních činností úplně všude 33, to přece to je opravdu minimum. Já jsem slyšel, že tyto týmy v podstatě se hládají to, kdo bude mm, to vést. Francouz, Angličan, Holanděn, kdo za to zaplatí. Já například nechci, aby můj nejlepší policajt byl v tomto společném týmu, protože ho potřebuji někde jinde. A to, že a tak dále. To, že zde máte pouze 33 těchto týmů, to je opravdu smutné. Já vás nekritizuji zde osobně, to jste doufám pochopila, ovšem udělal někdo nějakou studii a řekl, nefunguje to, nebo <clears throat> prostě, nebo si myslíme, že ten status quo bude nejlepší a budeme pokračovat. Děkujeme, říká paní předsedající. Předtím, než vám dám slovo, paní Knecen, vy jste se zmínila i o veřejných fondech veřejný fondy, které, veřejný finanční prostředky, které zneužívá mafie. Evropské fondy, Evropská unie mm, financuje mnoho oblastí. Tyto ano, finanční prostředky se dostanou do rukou kriminálníků a tak dále. V rámci stokonského programu existuje návrh v rámci trestního stíhání, vzájemného uznávání. Je to návrh z roku 2011, kde několik členských států navrhovalo využití evropského zatykače. Myslím, že to předložil výbor Libe. Ráda bych se zeptala na váš názor. Děkuji za slovo. Děkuji za všechny tyto dotazy. První věc. Je jasné, že prostě musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom podpořili policejní a justiční spolupráci, aby, ano, víme, že ty tradice jsou různé, já už jste se o tom zmínila, to je to velice malý proces, když se navštívili Europol nebo Eurojust, jistě víte, že ta kultura, to prostředí je jiné, nejenom na EU úrovni, ale i na národní úrovni. Prostě naše agentury pro spravedlnost a vnitřní věci by měly mm, bychom podporovat networking, spolupráci, jejich eh, využívat finanční prostředky, spojovat je v rámci různých projektů. Samozřejmě, že to asi bude trvat do, delší dobu, než vytvoříme takovou tu justiční evropskou kulturu, mm, to bude trošku možná problém, policejní kultura je na to možná trošku lépe. Ovšem my se snažíme v rámci našeho ředitelství právě podpořit tuto spolupráci v oblasti justice, mm, informovat o tom, vytvořit určitý, určitou síť. A pokud je o portál e-justice, možná bych vyzvala všechny, aby se na to podívali, kdo to zatím neznáte, mám tam 50-60 tisíc ehm, návštěv měsíčně, je to uživatelsky velice příjemné, ta prezentace je hm, příjemná, my zájme nyní kampaň pro zvýšení povědomí o tomto portálu, tak aby už ať různé advokátní kanceláře, notáři, praktici z ehm, právní oblasti, aby o tom věděli, protože ten feedback pro nás jednak z, eh, od praktiku a zároveň nevládní organizací zatím byl pozitivní. Samozřejmě, že se zaměřujeme i na veře, občanskou veřejnost, ale i na odborníky, ovšem potřebujeme zavést takovou informační kampaní, abychom o tom ještě více širším způsobem informovali, protože ten nástroj poté bude ještě takový aktivnější, interaktivnější. Pokud jde o vzdělávání, ano, my jsme takovým prostředníkem, katalyzátorem na evropské úrovni. Samotnou práci by měly odvést členské státy na národní, regionální, místní úrovni různá, řekněme, školící střediska tam, kde to existuje. Na evropské úrovni bychom mohli využívat stávající instituce, združení, Evropská združení právníků nebo Evropská síť pro školení právníků, my jsme s nimi v úzkém kontaktu. Nedávno zvýšili počet programů, výměných programů. V podstatě je to taková síť, kontakty mezi členskými státy to umožňuje a ten mm, dopad je tam opravdu znásoben. My spolupracujeme s různými partnery, požádali jsme různé orgány, aby nás informovali o počtu proškolených pracovníků. Tato čísla dáme dohromady. Víme, že na různých úrovních v členských státech se děje spousta věcí, ovšem ty informace, jak si zatím nemáme, schrnuty, chtěli bychom mít ten kaskádovitý dopad, tak abychom viděli, kolik lidí bylo proškoleno v různých oblastech právní specializace. Národní kompetence, národní pravomoce, to byly další dotazy. My se zatím nemůžeme věnovat té otázce etiky jako takové. A nyní transpozice evropského práva. My samozřejmě věnujeme pozornost zpráva, můžeme vytvářet zprávy, ve kterých pranýřujeme ty, kteří to neplní to znamená ta úroveň transpozice tam, kde je nižší a tak dále. Jakmile směrnice vstoupí v platnost, tak poté budeme mít možnost i řízení pro neplnění, dále je to strategie realizace, kde hovoříme s členskými státy tom, jak to mají implementovat a tak dále. Kolegové CG Home hovoří o konkrétních opatřeních v oblasti boje proti korupci. Paní Malstromová se o tom stručně, myslím, zmínila. Ochrana finančních zájmů EU. Důležité je říci, že hovoříme pouze o EU finančních prostředcích, o evropském rozpočtu, to znamená jakékoliv aktivity, které mají dopad na evropský, negativní dopad na evropský rozpočet, národní rozpočty. Proto mnoho aktivit, eh, o kterých jste se zmínili, nespadá do naší odpovědnosti. Statistiky, které máme, jsou k dispozici v OLAFu, ve vaší zprávě. Z toho jsme vytáhli těch 600 milionů. Ano, je to asi eh, pouze ten vrchol ledovce. Ovšem my máme pouze ta čísla k dispozici, které členské státy vykazují přes OLAF. Záleží na tom, jak eh, jsou aktivní tyto členské státy, v, v šetření, které by mohlo poté vést k usvědčení kriminálních činů. My samozřejmě nevedeme žádné uh, trestní šetření, to jistě víte. Ano, dále pokud jde o o to, jak fungoval JET před několika lety. Tam se v podstatě těch společných projektů členské státy nechtěli moc zapojit do této sítě. V současné době přece jenom to vypadá lépe. Eurojust Hágu se snaží mm, zkoumat to, jak by takový systém, tým mohl fungovat, osvědčenou praxi, sdílí odborníky, které poté šíří mezi členskými státy, čili je to takový pozitivní víceméně pohled. Členské státy, jejich justiční orgány si zvykají na tuto možnost, dokonce se obrací na tento orgán a kromě Mm, toho, těchto společných center, ať už je to Europol či Eurojust, zde existují bilaterální spolupráce, bilaterální projekty mezi dvěma, třemi státy a tak dále. Čili děláme všechno pro to, abychom podporovali tento nástroj a doufáme, že v průběhu let to přece jenom bude fungovat lépe. A poslední dotaz, paní předsedkyně, plány, ano, které jsme měli v oblasti vzájemného uznávání důkazů, důkazného materiálu. To převzala iniciativa členských států, diskuze bude probíhat zítra, vše je na stole. Naše hlavní obavy v tomto poli, na tomto poli jsou zajistit přidanou hodnotu. To je něco, co slyšíme jednak od praktiku, jednak od Eurojastu. Tento nástroj prostě musí mít přidanou hodnotu svým rozsahem, tím, že mm, bude, že tam bude mm, počet možných eh, důvodů, pro které by se nevyužil tento nástroj omezen, tak aby ten nástroj byl účinný. Děkuji. Děkuji vám, paní ředitelko Knucenová. Vždy jde o to, že projekt Eurojust a ostatní a závisejí na tom, kolik členské státy chtějí investovat do informací, jimiž chtějí disponovat a které chtějí dát k dispozici. Takže děkuji mnohokrát za tuto výměnu názoru. Zajisté se zanedlouho opět uvidíme. Je pro nás důležité, abychom se setkávali pravidelně a hovořili o nových možnostech a návrzích e, řešení těchto problémů. Děkuji a můžeme se nyní vrátit k našemu pořadu jednání. Pokud nejsou další eh, přihlášky do diskuse, ale ano, paní Gomez. Děkuji vám. V rámci eh, bodu různé bych eh, ráda předložila návrh tomuto výboru. O němž by později mohli hovořit koordinátoři. Jako součást legislativních opatření eh, se domnívám, že eh, by bylo užitečné, kdyby eh, tento výbor osvětlil určité případy, které ilustrují ehm, ta doporučení, která hodláme učinit v oblasti legislativy nebo procedur a tak dále. A proto bych chtěla navrhnout, protože, jak jsme právě slyšeli od paní Knudsenové, instituce Evropské unie eh, se soustředují na zprávy o korupci, eh, vztahující se eh, k rozpočtu EU, ale my jsme zmítáni obrovskou krizí, která ukazuje, že panuje mm, olbřímý organizovaný zločin a korupce, eh, která eh, zbavuje eh, naše členské státy a občany vlastních finančních prostředků bez ohledu na to, jaká opatření se proti tomu přijímají. Já bych řekla, že případ Obhajob, případ, který je nyní šetřen eh, v Řecku, a také v Portugalsku jde e, o defraudace v oblasti nákupu zbrojních materiálů a zařízení. Ukazuje se nyní, vyjevuje se nyní, že jde o celoevropskou síť, protože prodejci byli částečně v Německu a pak také ti úplatci byli částečně v Německu a Portugalsku a tak dále. Myslím, že e, jsou to obrovské finanční prostředky e, daňových poplatníků a mm, e, jedná se současně o záchraně dvou e, členských států Evropské unie a přitom se e, vlastně tento obrovský podvod v oblasti zbrojních zakázek ignoruje. Ostatně byly to portugalští zástatní zástupci, kteří celou tuto kauzu otevřeli a došlo ke korupci portugalských i řeckých úředníků. V Řecku již někdo byl zatčen, eh, zdá se, eh, mezi nimi je i bývalý eh, ministr obrany. V Portugalsku se ale neděje nic. Je to velmi, velmi komplikovaný případ, protože v dané době byl Eh, premiérem pan eh, Barroso. Nechci tím naznačit, že byl do toho zapleten, ale jeden z důvodů, proč bychom tím měli být zneklidněni eh, a proč je to povinností každého, je právě skutečnost, že šlo o souběžné paralelní kontrakty Řecka a Portugalska s německými dodavateli. Je to tedy takový exemplární případ jsem jednou z těch, kteří na to poukazovali a stěžovali si opakovaně. Domnívám se, že je povinností eh, eh, členky parlamentu eh, si proti tomu stěžovat, stěžovat a poukazovat na to. A také jsem tak učinila ve vztahu k paní Malmström, ve vztahu k DG Competition, teda hospodářská soutěž, ve vztahu k generálnímu ředitelství jednotného trhu a tak dále. Já se domnívám, že i náš výbor by se měl do těchto konkrétních kal Strauss podívat a na základě nich právě zdůvodnit ta opatření zcela konkrétního rázu, která v závěru naší zprávy hodláme předložit. A samozřejmě je k tomu spousta materiálu, které ráda poskytnou k tomuto výboru k dispozici. Děkuji, paní Matě. Anna, c'est probablement... Euh, ano, to zní úžasně, ovšem my známe 18 měsíců s nesmírně nabitým programem. Já nevím, zda možná spíše výbor pro obranu by se mohl věnovat takovým tímto specifickým záležitostem. My skutečně v rámci našeho výboru, já nevím, zda budeme schopni vůbec, samozřejmě koordinátoři se tomu mohou ještě věnovat, všem tak obrovské důležité téma, o kterém se kolegyně zmínila, možná spíše kolegové, kteří se zabývají otázkou obrany, by mohli věnovat pozornost tomuto bodu. Děkuji, paní Matě. Tak dobře, čas eh, schůze výboru vypršel. Budeme o tom hovořit ještě mm, i mezi koordinátory. Další eh, schůze se uskuteční 19. Eh, opět v Bruselu ve dvou částech. A nyní zahajují schůzi koordinátorů a to s vyloučením veřejnosti. On va manquer temps pour les coordinateurs. Oui, on a beaucoup à discuter.